de fruits. Moi, je veux bien jus de fruits. C'est plus rigolo que le pomeriggio a tutti. Dobré odpoledne všem. Ze všeho nejdříve zde vítám všechny účastníky tohoto slyšení o budoucnosti společné zemědělské politiky. Především zpravodaje, kteří předloží své stanovisko a tím pomohou při analýze kterou provádí zemědělský výbor. Vítám Alberta Dese, zpravodaje k návrhu, který se chystá parlament podat. Dále zde vítám předsedu KOPA, pana Valše, prezidenta nebo předsedu Kogeci, Paolo Bruniho, mluvčího Evropské koordinace Via Campesina, mluvčí paní Sevini, paní Melu Freewin, generální ředitelku Konfederace potravinářského a nápojového průmyslu. Dále vítám pana Koráda Pircia Biroliho, předseda, předsedu ELO, profesora Michaela Doura, mluvčího ARC 2020 a také pana Arnda Špana, zemědělského tajemníka evropských odborů, Evropské federace odborů pro zemědělství, potravinářství a cestovní ruch. Vítám vás v plenárním sále, je to důležitá schůzka. Jsme ve fázi přípravy zprávy, která se týká návrhu komise ohledně SZP po roce 2020. Než dám slovo zpravodaji Albertu Desovi, Stručně vám řeknu, jak bude toto slyšení probíhat. Budeme mít eh, tři části. Nejdříve první zasedání se bude týkat přímých plateb, eh, druhé se bude týkat tržních opatření a třetí rozvoje venkova. Vždy zahájíme vystoupením zpravodajů, kteří budou odpovídat na předem dané dotazy. Na závěr každé části bude debata vedená členy výboru. A na závěr, než ještě dáme slovo zpravodajům, přečtu tři až pět velmi specifických konkrétních otázek a potom dám slovo šesti panelistům, aby na ně mohli odpovědět. Vzhledem k tomu, kolik času máme k dispozici, budeme přísně dodržovat časový limit na vaše vystoupení. To znamená, že když překročíte vymezený čas, bude vám vypnut mikrofon. Prosím vás tedy, abyste dodržovali časový limit. A teď dám rychle slovo zpravodaji, panu poslanci Albertu Desovi, který má 10 minut na to, aby představil téma tohoto slyšení. Drahý Alberte, máš slovo. Ano, děkuji, pane předsedo. Vážené dámy a pánové, já vás zde všechny také velmi srdečně vítám na dnešním slyšení k reformě společné zemědělské politiky po roce 2013. Jsem velmi rád, že je tady spousta odborníků a jsem velmi napnutý, co nám zde dnes řeknou. Jakožto zpravodaj jsem velice rád, že se toto slyšení koná. Je to skutečně rozhodující veřejná diskuse, během níž se vymění názory a může ještě ovlivnit názory a stanoviska v mé zprávě. Budeme tedy hovořit o zásadních aspektech společné zemědělské politiky, a to o přímých platbách, tržních opatřeních a rozvoji venkova. Musím, vás vše, musím zklamat všechny ty, kteří čekají na to, že, že jste představím tou, svou zprávu protože kdyby ta zpráva už byla hotová, tak by toto slyšení bylo zbytečné parlament, příslušný komisař a většina členských států se vyjádřili pro silnou společnou zemědělskou politiku s jasně oddělenými strukturami potřebujeme jednoduchou a cílenou evropskou společnou zemědělskou politiku, která vlastně bude zásobovat kvalitními a zdravými potravinami miliardy lidí, což musí být vlastně první cíl a nadále zůstávat hlavní cíl společné zemědělské politiky udržitelné dlouhodobé obhospodařování přírodních zdrojů, zachování biodiverzity, rozvoj venkova, to jsou důležité základy pro rozvoj venkovských oblastí. Zejména je potřeba také se zaměřit na důležité evropské cíle, jako je strategie 2020 které se musí skloubit s touto strakou jako je růst, vytváření pracovních míst a rozvoj venkova. Země, k tomu zemědělské odvětví může skutečně výrazně přispívat. Včera jsme v rámci jiné diskuse slyšeli, že v oblasti zemědělství v Evropě je, na, nachází zaměstnání více lidí než v celém automobilovém průmysl, průmyslu. Eh, evropské zemědělství je vlastně skutečně nejudržitelnější zemědělství na světě. A tady tato udržitelnost se musí ještě zlepšit v rámci reformované společné zemědělské politiky. Musíme se zaměřit na efektivnost a na co možno největší zjednodušení. Určitě zde jsou důležité cíle a pobídky a já jsem skutečně velmi zvědav, co dnes, jaké vědomosti a znalosti a informace se dnes doslechneme zde. Prosazování těch a může, to potom budu moci ještě zohlednit ve stanoviscích mé zprávy. Myslím si, že rozumné přetváření těchto ekologických opatření ve druhém pilíři by mělo být skutečně zpracováno velmi efektivně. Otázka je, jak celý tento systém vytvořit, ale výhodou ekologických opatření v rámci druhého pilíře Výhoda spočívá v tom, že ta ekologická opatření v normálním případě jsou rozdělena na pět let, kdežto v úvahách o prvním pilíři by to měl být jeden rok. Je ale jisté, že ta architektura o dvou pilířích s jasným oddělením prvního a druhého pilíře je podle mě a v té mé zprávě pro budoucí společnou zemědělskou politiku velmi důležité. Domnívám se, a také jsem byl podpořen mnoha partnery mých rozhovorů, je vlastně eh, situace v jednotlivých členských státech dosti rozdílná a já si myslím, že každý členský stát může vlastně přispívat na základě svých specifik a tak, aby se podporovaly malé a drobné, drobné a střední podniky. V 27 členských státech musíme to, co vlastně je, jaká specifika jsou v jednotlivých členských státech, tak to musíme přenechat na ně. Například někde je za malý podnik považován ten, který obhospodařuje 200 čtvere, metrů čtverečních a někde to může být 10 nebo 15 hektarů. To znamená, my nemůžeme předepsat pro celou Evropu, co je malý podnik. Musíme, to nechat, musíme zde ponechat flexibilitu členským státům, kteří si musí sami o tomto rozhodovat, ale potom vlastně musí být přidělovány a využívány efektivně prostředky pro malé a střední podniky. Já e, co se doufám, že zde dnes vyslechnu zajímavé odpovědi, pokud se týká definice aktivního zemědělství, rozdíly mezi členskými státy, co se týká přímých plateb, musí být eh, vyrovnány, rozvyváženější. Musíme tedy uvažovat o spravedlivějším systému, ale jedna věc je mi jasná, že nemůže nemůžeme zůstat u tak velkých rozdílů, které dnes existují mezi jednotlivými státy, mezi Lotyšskem příklad a jinými státy, ale když jsem vedl celou řadu rozhovorů, nebyl, tak jsem byl překvapen, protože jsem si nebyl vědom že jsou ty rozdíly až tak velké, a to nejen mezi jednotlivými státy, ale i v rámci jednotlivých členských států. Dozvěděl jsem se, že existuje členský stát, kde vlastně zemědělci vlastně dostávají od pěti do 500 eur na hektar a v, jiným, v jiném státě ten rozdíl je mezi 40 až 450 eury, takže v rámci Evropy tedy jsou by neměly být tak velké rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, ale zjistila jsem, že jsou obrovské rozdíly v rámci jednotlivých členských států, takže na toto je potřeba najít řešení a doufám, že k tomu všemu zde zazní zajímavé návrhy. Co se týká fluktuace cen a tržních opatření, tak podle mého názoru by měla být udržena a taková opatržní opatření, aby se vytvořila síť zefektivňující trh. Obrátilo se na mě mnoho kolegů, zemědělců, s tím, že vlastně bychom měli provést takovou reformu, která nepřinese více byrokracie, ale naopak méně byrokracie. Já si myslím, že slovo odbourání nebo snižování byrokracie se někdy stává trošku prázdným pojmem. 20, od už 20 let hovoříme o snižování byrokracie, ale vždy ji naopak spíše přibývá. A toto právě by se nemělo dít v té reformě společné zemědělské politiky. Já vlastně, když jsem se před 20 lety stal poslancem, tak můj syn potom převzal tu mou práci doma a on řekl, ale hm, musím musí vlastně poslanci skutečně se zaměřit na ta rozhodnutí a on měl pravdu. Musíme čas dodržovat to, na čem se usneseme. Takže pro mě jsou zde velmi důležité body a to je vlastně odstraňování nebo snižování byrokracie v celé společné zemědělské politice a také zjednodušování systému cross compliance. Uh, je také důležité. I po roce 2013 potřebujeme solidní finanční základ pro zemědělskou politiku, abychom vlastně zemědělcům mohli, nabíz, mohli zajišťovat možnost efektivně obhospodařovat plochy a abychom umožnili další rozvoj zemědělství v Evropě. V posledních týdnech a měsících jsme přijali už určitá rozhodnutí, hlasovali jsme co se týká tématu přístupu trhu v Evropě. Já mám velkou radost z toho, že jsme ve Štrasburku dvoutřetinovou většinou přijali usnesení, že standardy, které eh, vlastně požadujeme pro evropské zemědělce, ať se týká ochrany životního prostředí, pohody zvířat, tak dále, že je budeme požadovat také u importu zemědělských produktů do Evropy. Jsou zde některé otázky, které jsou ještě nevyřešeny a já bych se chtěl zeptat odborníků, kde, kam by měly být začleněny ekologické aspekty do prvního nebo do druhého pilíře, jak vysoké by měly být ty ekologické podpory nebo ty ekologické komponenty, jak by se to mělo spojovat s přímými platbami, do jaké míry vlastně je to zohledňováno v jednotlivých členských státech to znamená, zda jsou jedno nebo víceleté programy pro ekologické aspekty a velice se těším na vaše odpovědi. Mnohokrát děkuji. Bene. Grazie, Albert. Děkuji, Alberte. A nyní zahajuji diskusi v rámci první části, která se týká přímých plateb. Přečtu vám seznam pěti otázek a potom požádám panelisty, aby se v osmi minutách vyjádřili. Otázky jsou následující. Za prvé, jak mohou přímé platby být eh, spravedlivěji rozděleny mezi členskými státy a mezi evropskými zemědělci? Za druhé, jak může být eh, ekologická působnost vylepšena? A Kdyby takováto ekologická složka tam měla být v prvním pilíři, na jakých principech má spočívat? Za třetí, měly by být eh, tyto přímé platby, měl by být pro ně stanoven určitý strop a pokud ano, jakým způsobem by se měl tento strop určovat, podle jakých kritérií? Za čtvrté, Jaké jsou příležitosti nebo možnosti k tomu, aby se vytvořil zvláštní režim podpory pro malé zemědělce a jakým způsobem měl být eventuálně vytvořen? A za páté, ve sdělení se hovoří o aktivních zemědělcích. Platby jsou jimi podmíněny jaké mohou mít dopady a jakým způsobem bychom mohli aktivního zemědělce definovat. Měli bychom to udělat právně závazným způsobem. Jako první má slovo pan Volš, předseda KOPA. Prosím, odpovězte na těchto pět otázek. Máte na to 8 minut. Děkuji, pane předsedo. Děkuji za pozvání na toto slyšení. Je to životně důležité pro budoucnost společné zemědělské politiky. A je to také klíčové pro zemědělce v celé Evropě, ale také pro spotřebitele v Evropě, protože oni byli těmi, kteří měli největší užitek se SZP, protože bez toho bychom neměli mimořádně kvalitní a hojné potraviny. Odpověď na vaše otázky. My podporujeme v otázce jedna pod rovné a spravedlivé zacházení s, se zemědělci. A je třeba vytvořit objektivní kritéria, která vezmou v úvahu podmínky v členských státech. A o tom pan poslanec zde zhovořil, ale je také zásadní zamezit složitému, těžkopádnému systému plateb. A jednoduchost by měla být součástí kteréhokoliv nového systému. A jednoduchost by neměla být pouze pro státní zprávu, ale třeba také, aby to platilo pro zamědělce na úrovni jednotlivých eh, podniků. Jak je možné zlepšit ten systém? Zelený přístup není nic nového. Reformy od 90. let znamenaly, Znamenaly již eh, zelenání té společné zemědělské politiky a já zde nemusím připomínat, že jsme, eh, jsme se zasazovali o ochranu půdy, podzemní vody, o omezení dusičnanů. Snažili jsme se ochranu některých přírodních habitatů. A to vše vlastně bylo na základě vzájemného souladu, kterému, kterému se musí podřizovat zemědělci, tak jak činí dnes. Zemědělci se snaží zachovat různé nárazníkové pruhy, které by měly chránit a musí také zachovávat přirozené habitaty a krajinu. A to platí pro všechny členské státy Unie. Byli jsme svědky eh, použití pesticidů v počet pesticidů se, se snížil o polovinu. A vítám vaše rozhodnutí, aby stejné normy byly využívány, pokud jde o chemikálie, které jsou používány v současnosti. Kromě toho, celá řada požadavků znamená lepší stopovatelnost a zlepšení životních podmínek domácích zvířat. Ve společné zemědělské politice se nevyskytují novinky v tomto směru. A pokud jde o klimatické změny, tak výzvou je zachovat naše výrobní kapacity v Evropské unii. A nové je to, že dnes už se nemůžeme spolehnout na hojné a stabilní, na stabilní ceny a hojné dodávky potravin. Stabilita cen už není nic samozřejmého. Evropská unie předběhla o tolik ostatní země, pokud je o zelený přístup a zatížila obrovským způsobem ceny. DG Trade chce prosadit nové dohody s Marokem, s Mercosurem a další bilaterální dohody. Brazílie a Argentina jsou největšími vývozci potravin do EU a pokud budeme ostupovat a poskytneme ústupky těmto zemím, tak ohrozíme naše klíčové odvětví. Nechceme být závislí na dovozu, pokud je o základní potraviny. A to platí také pro energetiku. Jsme připraveni se zabývat další zelenáním zemědělské politiky, ale nemělo by to podrývat naši konkurenceschopnost a snížit výrobní kapacitu zemědělství v celé Evropské unii. Pokud budeme schopni dosáhnout zlenějšího přístupu skrze inovace, tak to je v pořádku. Ale kromě toho dojde k, pouze k dalšímu zatížení našich zemědělců a tyto zemědělci budou nekonkurenceschopní. Otázka, zda by mělo, mělo být eh, omezení míry výplat přímých pladeb. Bez přímých plateb bychom, bychom nikdy nezachovali současný přístup rodinné farmy v Evropě a nezachovali bychom míru bezpečnosti potravin, stopovatelnost, ochranu životního prostředí a životní podmínky zvířat. A nezajistili bychom zaměstnanost 28 milionů zemědělců v Evropě a dodávky na trh by nám nemu, ne, nezajistili takový typ zemědělství, kdybychom byli zcela závislí na trhu. A vzhledem k tomu, že všichni aktivní zemědělci přispívají k tomu, že poskytují tyto výhody veřejnosti, všichni aktivní zemědělci by měli mít přístup k přímým platbám. Otázka rozdělnosti příjmu nesouvisí se zemědělskou politikou. Mělo by to být eh, řešeno obvyklým způsobem fiskální politikou v členských státech. Společná zemědělská politika není sociální politikou. A otázka, zda by měly existovat pro drobné zemědělce specifické programy podpory, jak by měly být koncipovány. Nejsem si zcela jist, co má na mysli komise, když hovoří o drobných zemědělcích. Většina zemědělců v Evropské unii jsou malí země, drobní zemědělci oproti našim konkurentům. 80% podniků je, je pod 10 hektarů a 70% je pod 5 hektarů. Chceme zajistit, že tyto rodinné farmy budou mít budoucnost v rámci zemědělství, ale musíme jim také pomoci, aby byly životaschopnější skrze strukturální změny. A to by měla být také složka společné zemědělské politiky. Sdělení o aktivních zemědělcích a jak je definovat. To je věc, kterou se teď zabýváme. Vítáme návrh komis, pana komisaře, aby platby byly soustředěny na aktivní zemědělci, ale e, zatím se liší definice v celé Evropské unii toho, co je aktivní zemědělec. A my se tím nyní zabýváme v rámci naší organizace COPA a jedno z kritérií by mělo být význam ze, přímo ze zemědělství z hlediska celkových příjmů této osoby nebo podniku. Tedy, pane předsedo, děkuji vám mnohokrát za tuto přijetost a prozatím se odmlčím a vítám další otázky. Děkuji, pane předsedo Volši. A nyní dám slovo paní Savini z Via Campesina. Prosím. Dobrý den, děkuji, pane předsedo. Tyto velmi relativní, eh, relevantní otázky nám umožnily blíže se zamyslet nad návrhy komise, ale ví, možná, že tyto otázky jsou trošku položeny opačně vzhledem k významu, který zde byl zdůrazněn fluktuace cen, nestabilitě trhu a nutnosti intervencí. Možná nejprve tedy bychom se na to podívali z tohoto hlediska. Je to ostatně návrh, který podporujeme s koalicí organizací, které navrhly čtvrtou cestu, čtvrtý scénář, který vlastně dává prioritní místo skutečné regulaci trhu tak, aby se nejprve řešily otázky příjmu a cen, než se přejde k podporám. To je návrh, který je vlastně v kulárech zatím. Co se týká přímých plateb, tak zde možná také se podívám na ten problém trošku opačně, než, k těm, než jsou ty položené otázky, ale Snad se nám podaří je vyřešit. Souhlasíme s cíly komise, to znamená udržet produkci zemědělských potravin na celém území, chovat se šetrně k životnímu prostředí a zabývat se otázkou územního rozvoje. Otázky zachování země, produkce potravin, to je nesmírně závažná a seriózní otázka, že z důvodu ekonomických důvodů mnoho zemědělců opouští obor ve správě parlamentu se hovoří ještě o 4 milionech z 11 milionů, kteří existovali, což je obtížná situace, která nás vede k tomu, že jsme se nejprve podívali na aktivní zemědělce, to znamená a na ta jejich aktiva, a abychom vlastně i zachovali co možno nejvíce rolníků, zemědělců v Evropské unii v následujících letech. Tím se dostáváme k otázce aktivního zemědělského hospodaření nebo těch aktiv. Aktivní zemědělec je někdo, který vlastně produkuje potraviny a přispívá tím k bezpečnému zásobování Evropa, Evropy potravinami. Nej... Je zde potřeba velmi rychlé reagovat. To jsou tedy zemědělci. Ve všech zemích existují prostředky pro hodnocení té práce, která se odvádí, tak aby se vytvořil základ, základ pro ty podpory, které se budou přisuzovat v rámci přímých plateb této situaci, když hovoříme o aktivním zemědělském hospodaření, tak tím je vyřešena otázka malé farmy nebo malého podniku. Nepotřebovali bychom pro ně dělat specifickou kategorii, protože když máte produkci, zemědělskou produkci, tak jste zohledněn jako poloviční zemědělec, ale vlastně umožní to vytvářet příjmy a přispívat k produkci potravin. Když bychom uvedli významnější koeficient v první pracovní jednotce, nebo tedy první pracovník to hospodářství, tak bychom měli významnější, větší pomoc pro producenty zemědělských produktů. Toto by se mělo také zohlednit. Ve všech případech se nám zdá nezbytné, aby i ty nejmenší jednotky, nejmenší subjekty byly zohledněny, pokud jde o jejich přispění k bezpečnému zásobování potravinami a ne, aby se zohledňovala pouze hypotetický vývoj struktur. Podle nás my souhlasíme s tím horním, s horní hranicí, pro největší subjekty to umožní lepší rozdělení podpor všem zemědělcům ve všech zemích. Přemýšleli jsme, nebo uvedeme zde číslo, neměli bychom ho psát, hovořilo se o 100 000 euro na provoz, modulovaný podle aktivních členů. Podle nás je nesmírně důležité, aby bylo určité číslo, abychom vyslali jasný signál v tom, že Evropa chce, aby, aby zemědělci byli co nejpočetnější a aby se skutečně zachovalo to území dále živé. Souhlasíme také s rozdělením mezi jednotlivými zeměmi. Podle nás ty pomoci mohou být modulovány podle průměrných příjmů nebo podle minimálních příjmů v té které zemi. Ale v každ- žádném případě bychom tu modulaci neměli využívat pro penalizování zemí, které jsou nejchudší a které, kde jsou ty příjmy nižší. Je potřeba, aby ta modulace naopak povzbuzovala, stimulozovala, stimulovala k lepším příjmům v zemědělském sektoru. Takže v tomto rámci jsme samozřejmě proto, aby ty podpory byly modulovány také podle příspěvku k ochraně životního prostředí. A podle nás je důležité, aby to bylo v prvním pilíři od začátku, tyto stimulace, které se poskytují zemědělcům, tak, aby začali používat ekologičtější postupy s určitými bonusy, které by umožnily valorizovat ekologičtější systémy valorizovat tedy takové systémy, které lépe přispívají k boji proti skleníkovým plynům, k zachování biodiverzity a ke všem dalším věcem. Domníváme se, že, čistá, že tedy podpora k biologickému hospodaření je nezbytná, stejně tak jako pro ty zlepšené systémy hospodaření, které lépe zohledňují životní prostředí. A zde se nám otázka bílkovin zdá naprosto prvořadá, to znamená přispívat k pěstování bílkovinných rostlin potravin v Evropě je, šet, je tedy má příznivé jak pro životní prostředí a také jako lépe, lépe celkově přispívá k ekologickým otázkám. Myslím si tedy, že to byl přehled a že jsme vlastně tímto odpověděli na těch pět podotázek, které jsou ve vašem dokumentu. Děkuji. Výborně, děkuji paní Savini. A nyní má slovo velvyslanec Corrado Pircio Biroli. Prosím. Děkuji. K té první otázce. Přímé platby. Já bych řekl, že El souhlasí s tím, že přímé platby by měly být zaplaceny podle hektaru zemědělské půdy v regionech, které definují členské státy. Spravedlivější rozdělení takovýchto plateb eh, je velmi složité na základě kritérií, které jsou použity. Pokud je to politicky a administrativně složité, tak možná by bylo jednodušší použít jednodušší vzorec a srovnat vysoké a příliš nízké platby podle průměrných plateb. Jakmile budou platby převedeny jako platby na plochu a jakmile budou tyto platby pokrývat veškerou zemědělskou půdu, tak bychom mohli začít dávat přednost věcem, které působí problémy. Dále bychom mohli poskytnout složku, která zemědělcům umožňuje zachovat přiměřený příjem a kompenzuje volatilitu cen na trhu. Pokud jde o druhou otázku, je nutné v SZP více zdůraznit veřejné statky, které mohou poskytovat pouze zemědělci. To je obsaženo v obou pilířích. Já to nebudu shrnovat, ale řekl bych, že je možno poskytnout více veřejných statků, když se rozšíří všechny elementy, které jsou obsaženy eh, v obou pilířích, kromě opatření článku 68, která byla zneužita. My nejsme proti tomu, že by komise chtěla do pilíře 1 zavést eh, povinnou zelenou složku. My si myslíme, že lepší by to bylo dobrovolným víceletým eh, režimem. Kdybychom měli specifická opatření v pilíři 1, bylo by to pořád ještě efektivnější, než kdyby byly rozděleny mezi pilíře 1 a pilíř 2, protože to by komplikovalo administrativu a zvyšovalo byrokracii. Navíc se musíme více snažit o to, aby snahy členských států a zemědělců při poskytování veřejných statků tímto nebyly ohroženy. Pokud jde o třetí otázku, o strop pro přímé platby, tak eh, tam bychom řekli, že ne, protože toto omezení by postihlo farmy a vedlo by to k tomu, že by omezili svou eh, konkurenceschopnost. Zkušenosti ze Spojených států jasně ukazují, že to vede k tomu, že zemědělci se snaží zjistit, co by mohlo být tímto ospravedlněno. Za čtvrté, mělo by zde být nějaké zvláštní ustanovení, zvláštní režim pro malé farmy. Víme, že je nutné, aby zde byly nízké administrativní náklady Možná by bylo dobré zjednodušit tyto platby a mít paušální platbu pro určité farmy, které jsou menších rozměrů. Nicméně tyto farmy neobdělávají velké území, tím pádem nemají žádný velký zemědělský ani ekologický dopad. Takže nemá smysl mít nějaké složité podmínky pro takové platby. Za páté, měli by pouze aktivní zemědělci dostávat přímé platby? Samozřejmě neřekli bychom, že aktivní nezemědělci by měli dostávat eh, tyto platby. My jsme přesvědčeni o tom, že je zde problém se současnou definicí zemědělské aktivity. V tom současném nařízení 7080, 1780 v druhém článku. Může to být určeno například podle toho, kolik kusů dobytka v předchozím období zde bylo, ale to by mohlo zohlednit nebo vzít v úvahu i farmy, které už nevyužívají tuto půdu k chovu ani k pěstování a tím pádem by to mohlo vést k přechodu na platby založené na ploše. Vlastníci půdy by mohli požadovat platby, i když neprovádějí žádnou zemědělskou činnost ani činnost na údržbu krajiny. Potom je těžké ospravedlnit tyto platby za současné definice, ale pokud poskytují nějaké veřejné statky, ať zemědělské či jiné, tak by měly tyto platby dostat. nechápeme, proč národní úřady jasně nedefinují, jaká zemědělská půda je způsobila za současného nařízení, podle současného nařízení. Stručně řečeno, my máme za to, že nepotřebujeme žádnou novou definici zemědělce nebo zemědělské aktivity. Pokud by zde měla být nějaká změna, tak eh, je třeba, aby byl ozeleněn systém přímých plateb a měly by být eh, také odděleny tyto přímé platby od eh, obchodních eh, komodit. Zemědělci poskytující zemědělské produkty nebo environmentální služby by neměli být nuceni k tomu, aby dělali obojí ale musí něco z toho produkovat. Kdybychom zúžili definici aktivního zemědělce, znamenalo by to, že každý zemědělec by musel doložit svůj status v případě, že by se něco takového uplatňovalo podle plochy, co by tento důkaz eh, ukazoval. Byla by to taková noční můra a nezvládla by to ani administrativa, ani zemědělci sami. Takže prosím, neodbírejte se touto cestou. Děkuji. Děkuji a nyní dáme slovo panu Dourovi. 8 minut. Prosím. Děkuji. Hovořím za ARK Zemědělská a rurální úmluva 2020. Jsme asociací 120 environmentálních, regionálních a místních nevládních organizací. Zajímáme se o fair trade, spravedlivý obchod, biologické zemědělství, místní potravné systémy a také se zabýváme životními podmínkami různých místních společenství. Zastupujeme stovky a tisíce osob, které vyjadřují společnou vizi o společné zemědělské politice. Je to vyjádřeno v našem sdělení, které bylo rozesláno e-mailem ve francouzštině, něm, v němčině a angličtině a bude to brzy na našich internetových stránkách ve všech oficiálních jazycích. Protože naš, náš názor je veden společným zájmem o blaho naší zeměkoule, naší planety a obyvatel zeměkoule. A je třeba ve světle stávajících výzev radikálně změnit situaci. Jde o klimatické změny a snaha snížení emisí skleníkových plynů v Evropské unii. Dochází k klesající biodiverzitě a je třeba čelit tomuto poklesu. Je třeba zajistit i dlouhodobou energetickou bezpečnost a bezpečnost dodávky potravin v přelidněném měnícím se světě a při šířící se nerovnosti a chudobě v Evropě i ve světě. Jsme přesvědčeni, že tyto výzvy vyžadují nový pohled na zemědělskou politiku a na politiku rozvoje venkova. A proto voláme po změně paradigmatu v zemědělství a v potravinářských systémech a k obnově venkova. Pane předsedo, zúčastnili jsme se veřejné konzultace organizované Evropskou komisí a tato konzultace v červenci ukázala velký nárůst znepokojení veřejnosti. Evropští občané jsou přesvědčeni, že by měla existovat společná zemědělská politika, avšak musí se soustředit na to, co je důležité pro lidi. Bezpečné a zdravé potraviny, blaho zemědělců, včetně drobných zemědělců, ochrana životního prostředí, krajiny a přírody a posílení místní ekonomiky. ARC se snaží rozpracovat eh, tyto zájmy veřejnosti v konzistentní soubor politik. Snažíme se skutečně zajistit obnovenou legitimitu pro SZP a pro rozpočet společné zemědělské politiky. Proto je zemědělství, tem, protože tématem je tohoto jednání, období 2014-2020 by mělo zaznamenat jasný postupný přechod od průmyslového, zeměděl, od průmyslového zemědělství k udržitelnému zemědělství a to všude. A tento model udržitelného zemědělství by měl vycházet z regionální diverzity ekonomiky a zemědělství. O tom hovořil pan Des a měl neobnovitelné zdroje by měly být používány mnohem méně Měli bychom respektovat dobré životní podmínky zvířat, měli bychom využívat ekonomický rozum a agroekonomické inovace. Měli bychom dosáhnout široké škály pozitivních výsledků souvisejících s vitalitou eh, venkova. Co to znamená z hlediska vašich otázek? Jednoduše za to jsme přesvědčeni, že finanční podpora zemědělců budoucnosti by měla souviset eh, s výsledky, které Evropská unie potřebuje a kterých nebude dosazeno pouze tržními silami. Aktualizovaná opatření pro tržní regulaci, což je druhé téma tohoto slyšení, by měla pomoci aby zemědělci dostávali spravedlivý výnos za svou produkci. A bylo by správné spojit finanční podporu a od roku 2020 úplně s platbami, které jsou svázány s udržitelnými postupy, s ekologickou péčí a podporou drobných zemědělců a zemědělců v obtížných oblastech abychom zajistili diverzifikaci v venkova a zemědělství. Pokud je o přímé platby, předpokládáme pokračování přímých plateb podmíněných jasný, udržováním jasných norem udržitelnosti v zemědělství bez odkazu na historické výnosy, zajistit rovnost plateb zemědělců v různých členských státech které budou sledovány z hlediska parity kupní síly, což je jasné a jednoduché. Pokud jde na, na regresivním základě, kdy nejvyšší platba na hektar se vztahuje na první plochu a postupně nižší platby na hektar se budou vztahovat na větší farmy. A kde bude také bonus za každého zaměstnance na farmě. A tento systém řeší systém drobných, drobných eh, hospodářství. Mělo by to být také pamatováno na to, o čem hovořil pan Des. V každém členském stát bychom měli eh, určit, jak, hovo, jak drobnému hospodářství rozumíme. A bylo by to navázáno i na druhý pilíř, kdy i zde upřednostňujeme drobná hospodářství, tedy podpora znělců ve znevýhodněných oblastech, v malých a středních podnicích, kde je zajištěno také přechod mezi generacemi jednotlivých hospodářství pro místní potravinové systémy, které zahrnují kde dochází také k označování a ochraně místních produktů. A pokud je otázku aktivních zemědělců, jsme přesvědčeni, že všichni zemědělci, ať už na plný úvazek nebo částečný, by měli mít nárok na přímé platby. Všichni, kteří obhospodařují půdu a přinášejí tedy ekologický užitek, by měli mít nárok na platby v rámci zelenání SZP. A tam, kde jsou tedy zemědělci nájemníky, tak by měli dostat tyto plody oni a nikoli majitele pozemku. Tak, jak naznačil pan Pircio Biroli. Pokud je o zelenání SZP, jsme přesvědčeni, že ekologická výkonnost, děkuji Pane Dolere, měl byste dospět k závěru, říká pan předseda. Děkuji. Děkuji, pane Douvre, ale musíme dodržovat eh, časový limit, jinak se nám nepodaří dokončit. Eh. A teď dostane slovo pan Špan z Evropské federace odborů z oblasti zemědělství, potravinářství a cestovního ruchu. Zdravím také zástupce italských odborů, kteří právě přišli do sálu. Prosím, pane předsedo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 Děkuji, pane předsedo. Ano, jsem velmi rád, že nejen eh, italské odbory zde jsou, ale také předsedové odboru zemědělských z mnoha států Evropské unie, jak z nových, tak z jižních, což svědčí o tom, jakou, jaký význam má tato diskuse pro naši budoucnost více než obrovské množství lidí pracují v zemědělství a kterých se týká budoucnost společné zemědělské politiky. Uh, a takže skutečně bychom chtěli intenzivně přispět ke zprávě pana Dese, který by měl položit takové základní a základní orientaci pro další vývoj SZP. Společná zemědělská politika má význam nejen pro ty, kteří pracují v zemědělství, ale také pro celé společnosti. Právě v nových členských státech je to významný aspekt a je potřeba vyřešit otázku, jak chceme postupovat v těchto zemích. Evropský trh, Evropské unie hra, hraje opravdu obrovskou úlohu v těch přístupových a rozši- procesech a procesech rozšiřování a otázka spravedlnosti je také, spravedlivosti je důležitá. Tedy jakým způsobem se vlastně budou pravidla tohoto eh, systému přenášet a spravedlivěji vytvářet, to je důležité. To má mnoho důvodů. Pan Des se také už o tom zmínil, že v těchto zemích vlastně došlo k výraznému eh, poklesu podpory eh, a vlastně není zcela a nejsou zcela stejná pravidla pro celou zemědělskou politiku a proto vlastně to nepřenášení nebo ne, neúplné přenášení těchto pravidel je vlastně jed, jeden z hlavních důvodů zvyšování nacionalismu a určitých protievropských a destruktivních myšlenek. Ta, z tohoto důvodu vlastně je potřeba jasná, mít jasná pravidla pro přenášení pro trans, do SZP do těchto zemí. Vlastně není otázka jen toho spravedlivého přenášení. Jsou rozdíly i mezi starými zeměmi, třeba mezi Řeckem a Velkou Británií a tak dále, ale potřebujeme spravedlivé, spravedlivější rozdělování a je potřeba, aby to bylo transparentní a všechny ty modely, vlastně měli své jasně vymezené místo v tomto systému. A není to úloha, kterou musí řešit jen zemědělci, ale je to úkol, který musí řešit všichni politikové, všechny členské státy, samozřejmě společně s Evropským parlamentem. A myslím si, že toto je opravdu velmi důležité. Ostatně jsme to slyšeli už od některých mých předřečníků. 100 tisíce pracovních míst v těchto zemích, které vlastně byly odbourány v Maďarsko, mělo vynikající produkci třeba z um, nějakých párků nebo klobás, které, které byly známé v celém světě a vlastně tam už teď neexistuje žádný národní podnik. Přístup ke kapitálu je také velmi komplikovaný a vlastně, takže naléhavě to potřebuje, jak říkám, spravedlivější tohoto systému. 100 tisíc pracovních míst nejen tedy v, cukrovar, v cukrárenství, v tabákovém produkci tabáku, ale je to také otázka budoucnosti přímých plateb nemůžeme akceptovat, že 20 podniků dostává 80 těchto dávek, těchto plateb, takže to se musí změnit. To se je velmi obtížné odpovědět na tyto otázky, protože samozřejmě je, jsou zde určité ekologické podpory, co se nás týká, tak ty sociální aspekty trošičku možná byly zatím opomenuty, takže bych chtěl poukázat na to, vytvořit, je to vlastně určitý základní předpoklad pro řešení problémů i v oblasti ekologie, vlastně zlepšování eh, nebo zvýšení boje proti klimatickým změnám. Například se domníváme, že také pracující, no, přístup pracující v zemědělství k vzdělávacím nástrojům je velmi důležitý. Tímto se musíme zabývat. Otázka, kterou, která, která zde není příliš řešena, je vlastně po té slavné směrnici o pracovní době, tedy ta řešení cross-compliance, protože zemědělství je nejnebezpečnější odvětví v Evropě, přestože tato, toto nařízení vlastně už je návazné. Je tam nástroj cross compliance, který a zase nám říkají, že je to všechno příliš složité a byrokratické a tak dále. I vlastně přístup k vzdělávání. Vzdě... A zhruba 1 až 2, procenta pracovní doby vlastně, eh, znamená, jsou, by mělo by to všechno souviset s minimálními, eh, nebo s minimalizací nákladů na eh, byrokracii a na administrativu. Nebyrokratické postupy vlastně rozvíjejí sociální partneři v tomto odvětví v posledních letech. Je tam řešení určité hodnocení rizik, systémy srovnávání, systémy hodnocení. To je samozřejmě důležité, ale naším úkolem je také ochraňovat lidi, chránit lidi v tomto systému. 15 obyvatel Evropské unie vlastně tím zabývá. Nejsou to přímo jen ti pracující, ale také jejich rodinní příslušníci a tak dále. Jsme rádi, že boj proti klimatickým změnám je zohledněn v těchto nástrojích. Potřebujeme určité nástroje pro přizpůsobení se této politice. Například obáváme se, že klimatické změny by mohly mít další dramatické důsledky. Samozřejmě Zemědělství přispívá také k ochraně povodí, vody tedy a půd když se podíváme na statistiky rozvoj, o rozvoji, tak musíme říct ani tak ne, protože zemědělství musí samozřejmě hospodařit šetrněji k životnímu prostředí, lépe než tomu bylo v minulosti, také aby se zachovávala biologická rozmanitost. Co se týká, co se týká té minimální Nejsou zde malé a velké problémy, ale otázka je spíše, jakým způsobem se budou rozvíjet ty procesy v jednotlivých subjektech. Pokud jde tedy o to přím, spojení s přímými platbami, navrhujeme, aby vlastně se používaly průměrné národ, příjmy v jednotlivých státech zohledňované Eurostatem s 50% průměrného národní, národního hrubého důchodu. Mm, možná pro tu zbylou část by se mělo zohledňovat 25%. Ano, samozřejmě potřebuje to posíle, posílení podpory drobných rolníků, drobných zemědělců, také část tohoto evropského zemědělského modelu, toho se nechceme samozřejmě vdá, zdát. Ano, zde bychom vlastně měli skutečně zohledňovat silněji ty příjmy. Zemědělci jsou vlastně lidé, kteří mají zemědělské vzdělání. Ti aktivní jsou ti, kteří tohoto dosáhli a také obhospodařují půdu, pracují v zemědělství pra, ti pracující by tedy měli vlastně do budoucna být silněji zohledněny v těchto instrumentech. Děkuji. Děkuji, pane Špane. A nyní náš poslední řečník, to je paní Mela Frion z Evropské konfederace potravinářského a nápojového průmyslu. Prosím, máte 8 minut. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání myslím, že nejdříve bych měl říci, že zemědělství je mimořádně důležité pro potravinářský průmysl. My užíváme 70% z toho, co vypěstuje evropské zemědělství a proto bedlivě sledujeme, co se děje v rámci společné zemědělské politiky. Zemědělství je klíčovým dodavatelem surovin pro potravinářský řetězec a proto potravinářský průmysl je největším pod průmyslovým oborem v Evropě a přináší obrovskou přidanou hodnotu evropské ekonomice. Ekonomicky vzato jde o klíčová, klíčové sektory. Zaměstnáváme 17 milionů zaměstnanců v 27 členských státech. Dlouhodobá životnost evropského zemědělství a potravinářského průmyslu jde ruku v ruce a proto přístup, který bychom uvítali v rámci potravinářského průmyslu, je přístup, který by byl řetězovým přístupem. Nezabývejme se pouze zemědělstvím, ale zabývejme se celým řetězem. Od pole až po talíř spotřebitele. Jsme velmi potěšeni tím, že komise zdůrazňuje bezpečnost potravin jako zásadní výzvu a bylo to definováno jako klíčový, klí, klíčový cíl společné zemědělské politiky. Pro nás je bezpečnost potravin ústřední, ale jde ruku v ruce s udržitelností, samozřejmě. Také jde v ruku v ruce s prevencí extrémní volatility cen, ať už jde o příliš vysoké nebo příliš nízké ceny zvýšení konkurenceschopnosti celého odvětví a také podpora inovací a výzkumu, protože bezpečnost potravin není izolovaná. Je vlastně společná všem ostatním otázkám. Konkurenceschopná výzkum, volatilita cen. Pokud se nám to podaří, tak to bude prospěšné pro celý potravinářský řetězec a celý potravinářský řetězec by měl být brán v úvahu a ne pouze zemědělství jako izolovaný faktor. Domníváme se, že společná zemědělská politika by se měla opírat o některé zásadní principy. Nezabíháme do podrobností toho, co je aktivní zemědělský podnik, aktivní zemědělec, to ponecháváme kopě a kožece, ale my v naší organizaci se zabýváme malými i velkými podniky, které vyrábějí nápoje a potraviny, tedy oblasti mlékárenství, zpracování masa a dalších a proto není jednoduché vést podrobné diskuse. My zastupujeme primární, sekundární transformaci, sever, jich všechny druhy podniků, malé i velké, Avšak můžeme snad říci, a všichni se shodneme, že společná zemědělská politika by měla zajišťovat, zaručovat rovné, rovnou konkurenci v Evropské unii, měla by podporovat výrobu v Evropské unii, abychom se vyrovnali s výzvami ekonomické efektivity a bezpečnosti potravin a měli by existovat nástroje řešící extrémní volatilitu cen, což má negativní dopad, pokud tyto nástroje neexistují. A také si myslíme, že by to mělo být navázáno na tržní orientaci, což je skutečná cesta do budoucnosti pro společnou zemědělskou politiku. A konečně se domníváme, že další podpora ekologicky, ekologické udržitelnosti by mělo přispět eh, redukovat klimatické změny a čelit klimatickým výzvám. Souhlasíme se zpravodajem, že rozpočet na zemědělství by měl dávat prostředky na společnou zemědělskou politiku, aby tyto cíle mohly být dosaženy. Konkrétně, pokud je o dvě otázky, tedy pokud je o v té první části k přímým platbám, pro naši organizaci první i druhý pilíř mají svou roli, mají zajistit udržitelnost evropského zemědělství a udržitelnost zemědělské produkce, to znamená ekonomickou životaschopnost a správný ekologický, správný ekologický přístup i sociální udržitelnost. A ta opatření mají být zaměřena na, predikt, na předvídatelnost z hlediska zemědělců mají podporovat dlouhodobou vizi a dlouhodobý přístup k výrobě a mají také vytvořit atraktivní podnikatelské ovzduší. A někdo to už zmínil, politika pro budoucí desetiletí by měla přilákat mladé zemědělce a měla by zvrátit trend, kdy téměř 50 Vedoucích pracovníků na farmách jsou lidé starší 55 let v Evropě. Přímé, přímé platby jsou tématem plným výzev. Vedli jsme na toto téma zajímavou a živou diskusi v naší organizaci a my se domníváme, že potřebujeme udržitelný zdroj surovin, který by byl řízen udržitelně. A efektivní zemědělské provozy by měly být jádrem budoucí zemědělské politiky a nebude existovat života schopná výroba potravin bez důrazu na udržitelné a efektivní zemědělské výroby. Zde zdůrazňuje vodu, klimatické změny, půdu, biodiverzitu. A abychom mohli řešit tyto otázky, v rámci přístupu k potravnému řetězci. Spojili jsme síly, jak víte, s dalšími hráči v potravinovém řetězci a vytvořili jsme kulatý stůl pro udržitelnou výrobu a spotřebu a snažíme se úspěšně řešit eh, tato témata a asi tedy ukončím se vystoupení a jsem připraven odpovědět na vaše otázky. Výborně, děkuji všem panelistům. Podařilo se nám výborně dodržet čas a nyní zahajuji debatu s členy zemědělského výboru. Mám zde 11 poslanců, 11 kolegů z různých politických frakcí, kteří se přihlásili o slovo. Prosím, dodržte časový limit maximálně dvě minuty, aby všichni dostali příležitost vyjádřit se a aby panelisté měli čas na to, rychle na tyto otázky odpovědět. Prosím také, abyste specifikovali, na kterého panelistu se obracíte, pokud se obracíte na někoho konkrétně. Nejdříve tedy pan Petr Jár. Dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Moje otázky směřují na všechny řečníky, abych tak řekl. Jde vlastně o přímé platby a vše, hlavní odůvodnění eh, přímých plateb a cross, ve spojení s cross compliance. První otázka, mělo by to tak zůstat, anebo potřebujeme ještě nějaké další odůvodnění přímých plateb? Druhá otázka se týká výše pří, přímých plateb, zda je spravedlivá, zda by měly být vyšší nebo nižší. Třetí otázka, jakou roli z vašeho hlediska hrají při přímých platbách, ty historické vazby. Čtvrtá otázka. Z mého hlediska jaké rozdíly v přímých platbách jsou z vašeho hlediska mezi členskými státy přiměřené a odůvodnitelné. A k tomu se pojí pátá otázka, jaké rozdíly v přímých platbách považujete za odůvodnitelné a za ještě spravedlivé v rámci jednotlivých členských států. Šestá otázka se týká propojení nyní to směřuji na ti, kteří hovořili o tom, že propojení je nutné a spravedlivé. Zde je tedy otázka, máte nějaké logické nebo vědecké nebo rozumné odůvodnění toho, kde by měla ležet hranice toho spojení, třeba to tisíc euro otázka, proč by to nemělo být 50 tisíc nebo 100 tisíc euro. Takže ještě jednou je nějaký logický důvod, logické odůvodnění. Případně chtěli byste to propojení nebo propojení přímých pladeb založit ještě na jiných kritériích? A poslední, domníváte se, že by se rozdělení mezi prvním a druhým pilířem mělo roz, roz, změnit, tedy že by se mělo třeba zvýšit nebo zvýšit první pilíř ve prospěch druhého a tak dále. Luis Capula Santos, la parola. Děkuji, slovo má Luis Capula Santos. Prosím, Luisi. Děkuji, pane předsedo. Dovolte, abych na úvod poděkoval všem panelistům. Jsem však velmi zklamán, protože jsme položili pět velmi konkrétních otázek a já jsem očekával pět konkrétních a objektivních odpovědí a až na pár výjimek jsme se ničeho takového nedočkali. Nás by zajímalo, zda souhlasíte či ne s přímými platbami. V podstatě všichni řekli, že ano. Potom jsme se ptali, na rovné nebo spravedlivé rozdělení. Vy jste říkali ano i ne. Ekologický dopad, no nic moc. Pokud jde o strop, taky nic moc. Pokud jde o podporu malých eh, a středních zemědělců, taky nic moc. No a pokud jde o aktivní zemědělce, tak eh, mám spoustu pochybností. Konkrétní, objektivní otázka, která se týká přímých plateb, je to velmi důležité pro budoucí reformu SZP. Vycházíme tedy z toho, že souhlasíte s tím, že se mají zachovat přímé platby všem zemědělcům. Takže má otázka zní objektivně. Základem pro výpočet těchto podpor, jaký základ má být? Mají to být pouze ekologická kritéria nebo ekologická a sociální kritéria, to znamená i zaměstnanost nebo i další kritéria? A pokud ano, jaká? Děkuji a nyní Josef Bové, místo předseda, prosím. Eh, pane předsedo. Já bych se nejprve zeptal eh, na věc týkající se agroalimentárního průmyslu, protože ono to souvisí s tou debatou, to máte pravdu, když to říkáte. Tedy zda v rámci této zemědělské politiky, jaká opatření zamýšlíte přijmout proto, aby zemědělci byli placeni nebo nikdy nebyly placeni pod jejich výrobními náklady. Protože není nějaká možná zemědělská politika, nebo je možná jen taková zemědělská politika, pokud tedy agroalimentární průmysl bude garantovat platby zemědělcům, které pokrývají jejich výrobní náklady? Toto je první otázka, kterou bych vám chtěl položit, protože to je propojené s tou zemědělskou politikou. Druhá otázka se týká drobných zemědělců. A zde se obracím jak na kopu, na zástupce kopu, a i na ostatní. My si víte, že drobní zemědělci, když bychom si vzali tu definici rozlohy, plochy, tedy 5 hektarů, tak zemědělci pod 5 hektarů představují 12,3 milionu zemědělců v současnosti v Evropě. 12,3 milionu. A je zde tedy otázka té rozlohy, potom je zde otázka obratu a případně je zde také otázka podpor. Ale tito lidé nedostávají podpory. Čili co se stane s těmi zemědělci, jak je konkrétně zapracuje, začlení tě těch 12,3 milionů do rámce společné zemědělské politiky. Třetí je otázka legitimnosti. Všichni jste hovořili o legitimnosti SZP. Tedy ta legitimita, odůvodněnost je to, co jsou vlastně občané ochotní platit. Jak tedy můžeme přemýšlet o legitimnosti, když udržím, zachováme významné rozdíly mezi velkými podniky, kteří dostávají podpory, a malými, kteří je nedostávají. Myslím si, že si tohoto musíme být vědomí a toto platí totež i o, pro ekologické otázky. Děkuji. Děkuji, Josefe. A nyní Jašek Blosevič, prosím. Děkuji, pane předsedající. Moje Má otázka se také týká přímých plateb. Evropský parlament se vyjádřil několikrát ke spravedlivějšímu rozdělení přímých plateb. A ten stávající systém nemůže být eh, dále zachován jak e, řada řečníků potvrdila, je to příliš složitý systém, který neplní svou funkci. Ale jak ten systém změnit? To je otázka, kterou si všichni klademe. Předpokladejme, že pro společnou zemědělskou politiku bude vyhrazen v následujících letech stejný objem peněz. Jak je rozdělíme, abychom nevyvolali tření uvnitř členských států? A chci položit následnou otázku. Jak tento problém vyřešit? A pokud mohu, chtěl bych eh, navrhnout, aby ta odpověď byla konkrétní a ne obecná. Všichni zemědělci by měli být předmětem objektivního zacházení a podmínky v jednotlivých zemích by měly být za ty v úvahu. Co si myslíte o tomto návrhu? Co byste řekli na to, kdybychom řekli, že Přímé platby by měly být stejné v celé Evropské unii. Děkuji a nyní má slovo pan Rubix, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ve sdělení Evropské komise je zcela jasně uvedeno, že systém přímých plateb je potřeba revidovat a tento systém musí být propojen s novým, přejít tedy k novému systému, to znamená novému rozdělení podle cílů, které chceme dosáhnout. Je potřeba, aby ten systém byl založen na ekonomických důvodech a na e, ekologických podmínkách. Tento systém musí být jasnější, srozumitelnější pro daňové poplatníky a pro zemědělce. Zcela souhlasím tady s tímto. Program komise, budoucí komise po roce 2013 předpokládá tři scénáře pro využití těchto dvou pilířů. Já zcela souhlasím s tím, že v budoucnosti potřebujeme dva pilíře. V mé zemi, v Lotyšsku, Daňoví poplatníci se domnívají, že je potřeba zachovat tyto dva pilíře. Ale současně ta nejdůležitější otázka pro Lotyšsko je revize systému přímých plateb. Pokud se zřekneme tohoto kritéria a určitých historických referencí, Lotyšsko navrhuje následující věc. V budoucnosti rozpočet pro přímé platby by mohl v zásadě obsahovat dvě části a já bych chtěl slyšet názor odborníků k této věci. To znamená, první část tohoto rozpočtu, to by byly prostředky a podpory pro zachování zemědělské půdy a druhá část, to by byly podpory zemědělství. A zde bychom mohli jako kritérium vzít třeba DP na obyvatele a využít také koeficient pro tedy Zda tedy ty prostředky, které se poskytují, jsou nebo nejsou dostatečné. Dále je potřeba také provést úpravy, aby vlastně se dosáhlo navýšení těch podpor. Také by bylo potřeba zachovat podpory pro ty znevýhodněné regiony od roku, po roce 2013. Děkuji, slovo má Giovanni Levie. Proces reformy, na který se připravujeme, nastaví pře otázku zodpovědnosti. Jedná se o to, že přijmeme podmínky, které ovlivní život milionů zemědělců. A proto žádáme od panelistů konkrétní a přesné odpovědi, které by nám umožnily vylepšit zprávu, kterou připravujeme. Dnešní systém přímých plateb je založen na historickém platebním kritériu. Spravodaj říkal, že přetrvávají na evropské úrovni velké rozdíly. Myslíte si, že přechod k jinému systému vyžaduje přechodné období? Jak dlouhé by toto přechodné období mělo být? Aby zde nedošlo k určitému postižení těchto zemědělců, Zemědělství v Evropě se vyznačuje velkými rozdíly. K tomu je nutno připojit další kritéria. Nestačí pouze plocha zemědělských podniků. Spravodaj říkal, že desetihektarový podnik může být buď malým podnikem, když se jedná například do pěstování obilovin, ale může to být také velký podnik, pokud se jedná o intenzivní hospodaření, například eh, pěstování ovoce. V různých členských státech musíme najít další kritéria. Myslíte si, že taková kritéria, jako je třeba hodnota produkce, eh, tempo prováděné práce, parita kupní síly v různých eh, členských zemích, že toto mohou být eh, další kritéria pro spravedlivější rozdělení přímých plateb eh, mezi členskými státy a v rámci jednotlivých členských států. Děkuji, Giovanni. A nyní Adam Siegerský, prosím. Uwag ogólnych. Rolnictwo má svou specyfikę. Začnu od obecných úvah zemědělství má svá specifika, je spojeno s procesem produkce, ale to umožňuje, aby tento sektor byl jinak eh, nahlížen, aby se s ním jinak eh, zacházelo. A to je právě cíl společné zemědělské politiky. V jaké situaci se nacházejí zemědělci, pokud jde o příjmy, o věk, kladu si otázku, proč zemědělci přijímají tak klidně všechny informace o zemědělské politice. Je tato společná politika velmi drahá, dostává podporu z jiné části rozpočtu. Jak to vypadá ve světě? Svět podporuje rozvoj zemědělství. Podívejte se například na VTO, kde zemědělství je na straně těch, kteří prohrávají. Podpora pro zemědělce byla vytvořena v roce 2009 a druhá část, promiňte, v roce 2002 a potom reforma, ke které došlo v roce 2003, obsahovala nové podmínky, zavedení nových podmínek. nad rámec rozšíření, protože ty země, které byly předmětem rozšíření, nevyužily těchto nových podmínek. Hovoříme o 12 letech a to je v zemědělství velmi dlouhá doba. Máme zemědělskou politiku, máme jednotný trh, máme sociální standardy, ekologické standardy, kvalitativní standardy a tak dále. To znamená, že máme stejné podmínky pro konkurenceschopnost, ale zemědělci nakupují hnojiva v Německu, i když žijí v Polsku. Já si myslím, že nad rámec jakékoliv diskuse, že je to možné. Vyjednávalo se, také, se to také v rámci rozhovoru o přistoupení. A teď podívejme se na toho drobného zemědělce, na ty drobné zemědělce. Ti zaměstnávají malý počet lidí a nevyžadují podle mě žádný specifický, žádnou specifickou podporu. Děkuji. A nyní má slova paní Erans Garcia. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Ráda bych upozornila na několik myšlenek. A zajímal by mě názor expertů. Myslím si, že je nutné přerozdělit eh, podpory v rámci SZP, ale mělo by být důležité nepůsobit žádná traumata, která by ohrozila existenci zemědělských podniků, protože už teď máme problémy s předáváním těchto farem dalším generacím. Musíme vzít v úvahu vysoké výrobní náklady a také to, že máme specifické výrobní systémy, které třeba vzít v úvahu. Nic jsem neslyšela o intenzivním hospodářství a chovu dobytka, které je v souladu s evropskou legislativou a které by bylo ohroženo, kdyby zde neexistovaly přímé platby určené pro určité území. Taky by mě zajímalo, jak to vypadá s modulací zda by měla zcela zmizet ze společné zemědělské politiky nebo ne. Já si myslím, že by to vyvolalo napětí při přerozdělení těchto podpor a znamená to takovou skrytou renacionalizaci společné zemědělské politiky. My jsme byli vždycky proti tomuto znovu znárodnění společné zemědělské politiky a zajímal by mě váš názor. Pokud jde o definici podpor, já si myslím, že by to mělo být činěno na základě určité řady objektivních kritérií. Například by se to mělo týkat činnosti nebo počtu pracovních míst, které na těchto, v těchto podnicích vzniknou. Mě by zajímal specifičtější názor a také by mě zajímalo, jak se díváte na administrativní zjednodušení. Já si myslím, že je třeba zabránit tomu, aby se zemědělci vyděsili tím, kolik byrokracie přináší společná zemědělská politika. Takže bychom měli zjednodušit administrativní postupy. Uveďte například nějaký explicitní příklad a Přímé platby prvního pilíře by měly být financovány stoprocentně z rozpočtu společenství v prvním pilíři. Mě by zajímalo, zda s tím souhlasíte. Děkuji. Děkuji, paní Garcia. A nyní má slovo paní Sandra Kalněte. Dvě minuty, prosím. Děkuji. Já bych měla otázku, kterou bych chtěla položit všem odborníkům, protože vy jste se zmínili o případně objektivních kritériích pro definování přímých plateb. Po konsultacích se s letušskými zemědělci oni navrhují, aby se stanovilo více objektivních kritérií, a to za prvé obdělávaná půda, potom HDP na obyvatele a za třetí náklady na obhospodařování nebo zachovávání těch zemědělských pozemků, včetně využívání e, zemědělské techniky, e, pohoných hmot, pracovních míst a tak dále. Domníváte se, že toto jsou kritéria, která jsou důležitá pro dosažení našich cílů? To znamená, aby ty příjmy nebo rozdělování těch plateb bylo spravedlivější a aby byla podpora v Evropské unii spravedlivější. Je důležité zaručit zemědělcům ve všech členských státech určitý minimální, minimální hodnotu na za, na základě průměrné podpory z Evropské unie. Lotyští zemědělci se domnívají, že toto by mělo být 75% nejméně, ta minimální hranice. Podle vašeho názoru je to spravedlivý a správný návrh? Bylo by potřeba stanovit tu horní hranici, potom také ten strop, to jaká by tedy měla být podpora na hektar v tom kterém členském státě, kterou zemědělci mohou dostávat. Tedy otázka, odpovídá tento princip podle vašeho názoru eh, budoucí společné zemědělské politice? A poslední otázka se týká přechodného období. Jak víte, tak nové členské státy již žijí od roku 2004 v přechodném období a v roce 2013 bude přibližně téměř 100 Procent historických údajů, podle kterých se počítá to v členských státech, tedy jak tomu bude do budoucna. Děkuji a nyní Georgios Papastamkos, eh, máš slovo. Děkuji. Ze všeho nejdříve, tedy rovné rozdělení zdrojů. Sama Evropská komise uznává, že spravedlivé rozdělení zdrojů neznamená úplné vyrovnání Mělo by se jednat o podporu, která by neměla být eh, vázaná pouze na plochu. Musíme vzít v úvahu také zvláštnosti určitých regionů a určitých zemí. Musíme vzít v úvahu také výrobní náklady, také pracovní místa, která jsou vytvářena v těchto zemědělských podnicích. Jaká kritéria bychom měli vybrat a zvolit, aby skutečně byly zdroje spravedlivě rozdělovány a aby toto spravedlivé rozdělení vzalo v úvahu rozdíly mezi členskými státy. Za druhé, komise chce převést určitá opatření z prvního do druhého pilíře. Jedná se o agroalimentární opatření, která budou brát v úvahu místní zvláštnosti tento převod eh, z prvního do druhého pilíře by měl být eh, doprovázen přerozdělením zdrojů. Přesunem těchto zdrojů z prvního do druhého pilíře. Je to tak nebo ano? Nebo ne? Obracím se na všechny panelisty s těmito otázkami a už předem jim děkuji za to, že mezi nás přišli a za to, že přispějí k naší práci. Děkuji. Děkuji. A poslední z jedenácti poslanců, Diana Dodds, prosím. Uh, Děkuji, pane předsedo. Děkuji řečníkům. Nejdříve bych se chtěla vyjádřit k první otázce, kterou jsme měli na seznamu. Jak platby z prvního pilíře mohou být spravedlivě rozdělovány? Řada lidí zde řekla, že je škoda, že jsme se nedočkali jasnější definice já budu smířivější vůči našim hostům. Já se nemyslím, že v, ani v našem výboru není příliš jasný názor a proto asi neočekávám od vás, že budete příliš eh, jasní, když eh, komise ani náš výbor toho nejsou schopni. A přímé platby pro Irsko jsou zásadní a já bych uvítala vaše názory. Jaká by měla být eh, kritéria pro přímé platby, a zda hodnota půdy, produkční systém, regionální flexibilita a přechodná období, zda to by mělo také patřit do systému. To jsou nesmírně důležité otázky pro naše zemědělce a naše zemědělci jsou skeptičtí vůči současnému vývoji. Chci vás opět požádat na vnímané zelenání pater z prvního pilíře. Řada řečníků zmínila, že to povede k většímu vystavení se plnění dalších požadavků a na to by mě také my nechceme svazovat lidi do různých forem omezení, ať jsou ekologická nebo byrokratická. A pokud jde o legitimizaci společné zemědělské politiky, ujítala bych váš názor. Domnívám se, že společná zemědělská politika je naprosto legitimní a neměla by se stát politikou ekologickou nebo sociální. Má zajistit výrobu potravin dotovaným způsobem pro spotřebitele, bezpečným a dohledatelným způsobem. A já bych uvítala váš názor na legitimitu, na tuto otázku také. Výborně, děkuji. A nyní máme pro každého panelistu dvě minuty, aby reagoval na otázky našich poslanců a potom zahájíme druhé kolo. Budete mít tedy ještě čas k tomu, abyste se vyjádřili. Nejdříve tedy Pan Valš, předseda COPA. Máte dvě minuty. Uh, Nevím, zda bude možné odpovědět za dvě minuty na tyto otázky, ale děkuji paní Doc. Ona odpověděla na první část uh, u toho, co jsem chtěl říci. Kdyby to bylo tak jednoduché, kdyby bylo tak jednoduché stanovit objektivní kritéria, tak bychom to udělali a není to tak jednoduché. Já zastupuji zemědělce, pane předsedo, a zemědělci by si přáli víc než cokoliv jiného, aby dostávali na trhu platby za své výrobky. A došlo ke změně společné zemědělské politiky v 90. letech a systém přímých plateb souvisejících s výrobou byl zaveden. A potom, jak víme, se to změnilo na systém, který byl svázán s historickými výnosy, s historickou výrobou, s výrobou v minulosti. A nyní hledáme nová kritéria pro o, o odůvodnění plateb. A, a, a ať už se jedná o tržní podporu nebo jiné systémy, tak docházelo k volatilitě cen a spotřebitel měl mnohem větší stabilitu v tom starém systému. A nyní jsme svědky, kdy dochází k odbourání podpory cen, nestabilitu a volatilitu cen. A to je špatné pro zemědělce i pro spotřebitele a povede to ke snížené výrobě v celé Evropě. A já si nemyslím, že by to bylo pozitivní pro budoucnost kohokoliv. A chci poukázat na to, kde, jaká byla situace v minulosti. Myslím, že kolegyně z Lotyšska zmínila objektivní kritéria, která je možno vzít v úvahu, ale myslím, že tu musí být přechodné období a je třeba vzít v úvahu minulé platby, protože není možné prostě odříznout ten systém od současného stavu bez rozumného přechodného období. Děkuji předsedovi Kopa a nyní paní Savini. I vy máte dvě minuty. Já budu velmi stručná, jakožto zástupkyně organiz, zemědělské organizace. Skutečně první starosti zemědělců jsou příjmy. A Problém je, že nedosahují těch příjmů a to vysvětluje také depresi mnoha zemědělců, kteří se ani nezapojují do té debaty, protože jsou zklamaní, unavení, mají toho plné zuby a očekávají, co se bude dít s určitou fatalitou. Naše starosti od reformy v roce 92 je, že aby vlastně ty, že ty ceny vlastně jsou pod výrobními náklady a že globálně te, za, jsou nutné podpory za těchto okolností. Samozřejmě naše návrhy, které my předkládáme, mají za cíl lépe přispívat k spravedlivým odměnám na trhu, ale i v těchto podmínkách, protože jsou rozdíly v produktivitě, v nákladech výrobních, v jednotlivých oblastech, jsou horské oblasti, obtížnější oblasti, takže v každém případě ty podpory jsou a budou nadále nezbytné. Potom je zde otázka toho stropu maximální hodnoty. Tato otázka je nezbytná vzhledem ke společnosti. Je to neodůvodnitelné, že se tak koncentrují veřejné podpory v některých oblastech, zatímco v jiných nejsou žádné. Mezi zemědělci vzrůstá konkurence mezi zemědělci kvůli tady tomuto bez, s podporami bez horní hranice by někteří vlastně zemědělci se stávali stále větší, mohli by nakupovat pozemky a jejich sousedi by třeba zanikli, zkrachovali. Takže z našeho hlediska je důležité stanovit limity a potom to rozdělení, úvahy o způsobech rentabilnější produkce a tady nasloucháme trhu, to znamená, že to také bude přispívat k produktivnějším systémům tak, aby se dosáhlo lepšího rozdělení na území. Děkuji. Výborně, děkuji. A nyní Corrado Pircio Biroli na dvě minuty. Většina lidí hovořila o přímých platbách. Já si myslím, že jsou opravdu zásadní. 30-40 příjmu zemědělců tvoří přímé platby a bez nich by to byl opravdu velký problém. Bez nich by mnoho zemědělců muselo skončit a vyprodukovalo by se méně veřejných statků, protože to je právě základ, který tady máme. A my ji musíme rozšiřovat. Za druhé, ta výše. Měla by ta výše zůstat stejná, nebo by měla být vyšší či nižší? Já si myslím, že by měla zůstat přinejmenším na stejné úrovni protože jsou zde nové úkoly a nové účely pro společnou zemědělskou politiku. Má to reagovat na volatilitu trhu a klimatu, řešit eh, problémy v potravinovém řetězci, týkat se produkce veřejných statků. Jak to může společná zemědělská politika udělat, když nebude mít peníze? A poslední bod se týká rozdělení. Myslím si, že jedna poslankyně měla pravdu, když říkala, že ani ve výboru se neshodneme. Nikde se neshodneme, ani v komisi, ani uh, v radě, nikde, prostě se nedokážeme shodnout na žádných kritériích, protože jakákoliv kritéria si vybereme, vždycky to bude blokační menšina států, která řekne, že přicházíme o velkou část, o zbytečně velkou část. To znamená, vy třeba řeknete, že tady máte práh, někdo by neměl dostat eh, méně než 75% nebo 80% průměru a ty peníze se vezmou od těch, kteří dostávají mnohem více, než je ten průměr a potom se na to podíváme, jak to rozdělit. Myslím si, že žádným jiným způsobem než tímto se to nedá udělat. A nestrácejme čas na tuto věc. Měli bychom se spíše zaměřit na reformu společné zemědělské politiky, která je důležitější. A toto udělejme rychle. Děkuji a nyní má slovo pan Dower na dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já, mně se zdálo, že jsem eh, nabídl jasnou odpověď na jednu z otázek. Jak zajistit eh, rovné platby mezi zemědělci v různých členských státech? A já jsem navrhl, aby to bylo spojeno s paritou kupní síly na národní úrovni. To je známa, eh, známý statistický údaj, který odráží tedy kupní sílu v příslušné zemi. A to je spravedlivý způsob, jak to řešit. Bylo by absurdní se snažit o rovnost v Evropě v zemích, které mají podstatně odlišnou kupní sílu a podstatně odlišnou úroveň příjmu, ale jak se vlastně příjmy budou zvyšovat, tak v tom sedmletém programu to bude výhodné pro zemědělce. A to, to je také odpověď na další otázku, měly by být rozdíly v jednotlivých zemích? Já odpovídám nikoli. Měly by být zastřešeny přímé platby. Pokud je o uznání těchto rozdílů v příjmech a pokud je o řešení různých velikostí zemědělských hospodářství, já bych se držel součtu a potom bychom měli řešit ten přechod. Ale neměl jsem dost času, abych se vyjádřil. Chci navrhnout, aby kromě toho zde byla cílená platba pro zemědělce, které, kteří, se, kteří hospodaří na vysoce hodnotné zemědělské půdě také by to měly být zvláštní platby na ukládání uhlíku. A samozřejmě to by bylo odděleno od ostatních přímých pladeb. Děkuji, pane Douvre. A nyní má slovo pan Špan. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to samozřejmě tak, že zemědělská politika, tedy společná zemědělská politika, je výsledkem určité tradice a vlastně přijala založila a vtiskla duši našemu evropskému zemědělského modelu. A vlastně každý, kdo se snaží eh, měnit nebo dělat nějaký zásadní přelom, tak to není jednoduché. Samozřejmě jde o to, aby se také uználo, že, se, uznalo, že zemědělství se mění, že společnost se mění a že vlastně použití těchto nových prostředků musí být také nově vysvětleno a odůvodněno. A to je vlastně princip návrhu této reformy předložené eh, komisí. Ten směr můžeme pokrač- podpořit. Musíme jasně říct, že dnes máme situaci, kdy už ani ani tak nejde o to vlastně zajistit to množství e, zásobování Evropy, ale jsou zde nové aspekty. Samozřejmě požadujeme, aby otázka zaměstnanosti pracovních míst se stala centrálním ústředním cílem e, Evropské unie i v zemědělské politice. To prostě dnes v roce 2011 musí být možné, abychom o tom diskutovali aby dveře byly otevřené a aby zde byl možný rozvoj. Druhý bod je že samozřejmě jde o spravedlnost, nejde o to, aby každý dostával to stejné. Tyto modely jsou vlastně eh, staralé i jako společenské modely. Jde o to, aby každý vlastně měl své místo v tom evropském domě, abychom mu umožnili. A zde musíme zcela přesně hovořit o tom, jaké parametry si stanovíme. Průměrný příjem v zemědělství je možná ještě lepší než průměrný národní příjem. Musíme o tom diskutovat. Experti si musí sednout dohromady a diskutovat o těchto otázkách. Ne malí proti velkým, ale malí a velcí musí se, si sednout a hovořit tak, aby se podpořil možnost jejich rozvoji, rozvoje, to je velmi důležité. Potřebujeme také daleko těsnější spolupráci s potravinářským průmyslem, který musí být udržitelnější a ne tak ničivý. Děkuji. Gracias. Děkuji, děkuji panu Španovi a jako poslední má slovo paní Mela Friun. Prosím. Um. Děkuji je obtížné v tak krátké době na všechno odpověď. Já bych chtěl vrátit některým bodům. Za prvé, poslední připomínka k tomu, že se jedná o zemědělskou politiku a nikoli politiku sociální a ekologickou, hovořím o SZP. Neměli bychom tyto věci takto rozdělovat. Nejlepší přístup je přístup konzistentní, koherentní. Je velmi obtížné aby politika byla platná, pokud je to pouze jeden díl mozaiky. A snažíme se o konzistentní přístup. Je to doporučení jedné ze skupin na vysoké úrovni, jedno z 30 doporučení a skutečně je tu celá řada odlišných politik a když se ocitnete uprostřed a snažíte chce dodržovat všechna pravidla, všechny politiky, tak je to velmi obtížné. Ano, je potřeba vzít v úvahu sociální a environmentální faktory a také kulturní faktory. Tolik je moje odpověď. Převod na národní úroveň, renacionalizace, my se nedovníváme, že to je dobrý nápad. My bychom si přáli přístup na úrovni Evropské unie. A tím se dostávám k vaší otázce. Zmínil jste platby pod výrobními náklady. Plat, ceny pod výrobními náklady. Ano, tyto věci se dějí. Všichni jsme tomu vystovaní v celém řetězci. Včera jsme to měli zajímavou debatu s maloobchodem. Ano, tyto problémy se vyskytují v celém potravinovém řetězci a je třeba to odsoudit. To je jeden z úkolů fora na vysoké úrovni, jak víte. Existuje celá řada platform, které se zabývají těmito jevy. A možná bychom tomu mohli věnovat více času ve foru pro konkurenceschopnost a jsem připravena vám zjevit některé náměty ze strany našeho odvětví průmyslu v tomto směru. Děkuji, děkuji všem. Podařilo se nám skvěle dodržet eh, čas a můžeme přistoupit eh, k druhé části tržní opatření. Nyní přečtu tři otázky a potom požádám panelisty, aby na ně odpověděli ve třech minutách. Tentokrát místo pana předsedy Kopa vystoupí předseda Kodžeka, pan Bruni. Jaké i potenciální vztahy existují mezi tržními nástroji a mezinárodními obchodními politikami? Jak bude možné zajistit také v budoucnosti záchranou sítě pro evropské zemědělce ve světle nástrojů pro řízení rizika a trhu pro deriváty? A za třetí, jaká opatření jsou nutná k tomu, aby zemědělci měli spravedlivou návratnost za poskytované služby a zboží? Paní Mela Freeman má slovo jako první. Tři minuty, prosím. Um. Děkuji. Domníváme se v potravinářském průmyslu, že vývoj nástrojů je zásadní pro řešení extrémní cenové volatility tedy příliš nízké a příliš vysoké ceny vstupů surovin. A ve sdělení komise i v dokumentech z konzultace nejsou podrobnosti, ale je třeba, aby budoucí SZP zajistila bezpečné dodávky a aby řešila přechodné nerovnováhy na trhu. Tyto nástroje by mít transparentní, předvídatelné, řešeny odvětvově a měly by také řešit nedostatečné a nadbytečné dodávky, jak u tržních nástrojů, tak v oblasti mezinárodní. Nám záleží na paralelismu rušení exportních a importních nástrojů a to je také vlastně podmíněno vyřešením tedy otázek v oblasti importu exportu na úrovni VTO bude možné nahradit bezpečnostní záchytnou síť v současné době platnou. My si myslíme, že řada nástrojů je užitečná pro krizové situace. My jsme nesou, nesouhlasili s úplným seznamem. Uvedu příklady. Rizik, eh, nástroj pro rizikový management, jak pomoci zemědělcům čelit riziku, cenovému riziku z hlediska dlouhodobé životaschopnosti zemědělského odvětví. To by mělo být kompatibilní spravedlivé TO. Zavíjáme se budoucími trhy a měli bychom pomoci zemědělcům i zpracovatelům smírnit volatilitu cen. Závisí to na soukromých iniciativách, ale komise by zde mohla pomoci, pokud jde o podporu inform, informací mezi jednotlivými subjekty. Nemám dostatek času, takže končím. Sorry, I saw, I saw you waving the hammer. Um, Omlouvám se, já jsem viděla, že na mě máváte. So what measures are needed to enable farmers to secure a fair return on production? Takže jaká opatření jsou nutná k tomu, aby byla správně odměněna produkce? Myslíme si, že je zde celá řada nástrojů, některé uh, Tržní nástroje, jako jsou tržní záchytné sítě, komoditní derivativní trhy a tak dále, by mohly také pomoci. Jsou zde i další nástroje, které jsou ve druhém pilíři a mohou být eh, velmi nápomocné k tomu, aby zvyšovaly konkurenceschopnost řetězce, jako například eh, pomoc pro investice a modernizaci podpora lidského potenciálu a zapojení do různých kvalitativních režimů posílení efektivního využívání zdrojů a inovace. To vše by mohlo reagovat na tyto výzvy. Děkuji a nyní má slovo pan předseda Paolo Bruni. Kožeka, prosím. Děkuji, pane předsedo. Na předcházejícím panelu vystoupil můj kolega, předseda Kopa. Já zastupuji Kožeka, to je 38 družstev v Evropě 360 miliard eur obrat. Rychle odpovím na vaše tři otázky s tím, že poděkuji za příležitost, že zde můžeme dnes vystoupit. Za prvé, pokud jde o mezinárodní obchodní politiky, my si myslíme, že je to skutečně velké téma Evropské unie, že je třeba věnovat více pozornosti mezinárodním politikám. Jakýkoliv ústupek je dalším problémem pro evropské zemědělce. Představme si to, co se stalo v Mercosuru nebo v Maroku nedávno, což je pro evropská družstva, družstva evropských zemědělců opravdu problematická situace. V této kapitole jsou všechna pravidla kvalitativních norem, která nejsou stejná, nebo které nejsou stejné jako ty dodržované v Evropské unii. Musíme upozornit také na iniciativu tohoto parlamentu, která byla zahájena v červenci. Týkalo se to označování původu. Bohužel zaznamenali jsme v uplynulých týdnech eh, kroky zpět eh, ze strany Rady pro zdraví a zdravotnictví a byli bychom rádi, kdyby se parlament začal znovu věnovat eh, této otázce označování původu. To je pro nás opravdu zásadní. Zachovat zemědělství v Evropě znamená také zachovat eh, pracovní místa. Zástupce zaměstnanců hovořil o sedmi milionech zaměstnanců. On hovořil pouze o zemědělství ale já musím říci, že jeden ze šesti zaměstnaných v Evropě přímo či nepřímo závisí na tomto sektoru, to znamená na zemědělském sektoru, proto je důležité zachovat zemědělství v Evropě. Pokud jde o druhou otázku, nástroje k řízení rizik jsou opravdu důležité. Stačí si vzpomenout na volatilitu cen u vepřového masa, mléka, nebo obilovin, to je jasný příklad toho, jak je zemědělec vystaven tržním rizikům a v poslední řadě, jakým způsobem zaručit spravedlivější příjem zemědělcům. Zde je třeba znovu a lépe vyvážit potravinový řetězec, protože zemědělci v tomto potravinovém řetězci nejsou eh, nahlíženi stejně, jsou nejvíce postihováni. My máme za to, že organizace producentů, což je vlastně prodloužení směrem k trhu, by měly být ještě více podporovány a že Evropská unie a tento parlament by měly poskytnout větší podporu. Děkuji předsedovi Brunemu a nyní má slovo paní Savini. Prosím, tři minuty. Otázka tržních nástrojů a opatření pro nás je skutečně jádrem a opravdu významným bodem tohoto čtvrtého scénáře, který jsme navrhli. V současné době je důležité, i když ty podpory jsou skutečně zásadní téma. Nadále si myslíme, že obrat zemědělců závisí z 50, 60, 80 v některých případech nebo v některých provozech ze 100%, to závisí na prodeji výrobku a otázka cen je tedy prvořadá pro zajišťování příjmu. I toto je nutné připomenout. Komise často hovoří o bezpečnostní síti, pro nás je důležitější hovořit o určitém systému nástrojů, který by byl možno co nejlépe vybavený, tak aby se dokázalo čelit tomu, co dnes existuje a zejména tě volatilitě cen, která působí tolik problémů. K těmto nástrojům se nám zdá, že by tam měly být nástroje pro řízení rizik, tak jak je navrhuje komise, nejsou dobré nástroje. Je to tak eh, účinné asi jako, jako lepicí páska nebo jako náplast, že to tedy jaksi ty, ty následky spraví, ale nikoli v ty příčiny, takže to neodpovídá na ty otázky, které zde vyvstávají. Dlouhodobé trhy, když jsou na nich spekulativní operátoři, tak nemohou zajistit tu stabilitu, kterou potřebujeme. To tež platí pro to, co se týká pojišťoven, pojišťování, pojištění týkající se zdravotních otázek nebo otá- klimatických otázek, tam to může být ještě zajímavé, ale když jde o příjmy, eh, protože příjmy jsou spojené s jinými problémy, tak to nemůže vyřešit tyto důležité úkoly. Takže se nám zdá skutečně prvořaté, abychom měli dobrý systém nástrojů. Pro některé jsou možná zastaralé, ale které by se měly dobře udržovat, tak aby ve vhodném okamžiku mohly být použity a v každém tomto případě by byly spravedlivé příjmy pro ty výrobce. K těmto nástrojům můžeme zdůraznit tedy některé, které se nám zdají mimořádně důležité, všechno to, co se nám zdá zřízení výroby, tak aby nedocházelo k podprodukci nebo nadprodukci a abychom maximálně přizpůsobili produkci evropským potřebám a exportním kapacitám bez potřeb subvencí. Tady hovořím například o mléčných kvotách, které zajistily na mléčném trhu po mnoho let docela dobrou stabilitu. Také hovořím o otázce zásob, určitých strategických zásob, například pro pěstitele obilí, obilovin mohou zajistit určitou bezpečnost, tedy bezpečnost v zásobování potravin. Myslím si, že je důležité v dnešním světě, kdy je mezinárodní nestabilita, vytváří zásadní politickou krizi. Jakožto evropští politikové si myslím, že máme velkou odpovědnost, abychom nezahazovali ty nástroje, které se osvědčily a které se mohou osvědčit i v následujícím období. Děkuji. Děkuji paní Savini. A nyní má slovo pan Špan. Prosím, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Ano, mezinárodní obchodní politika samozřejmě musí být prosazována, uplatňována také v Evropě, ale také zajišťovat vlastně sam, soběstačnost potravinovém zásobování a bezpečné zásobování. A souhlasím s mou předřečnicí, že potřebujeme přizpůsobit tu produkci našemu vlastnímu obyvatelstvu, potom případně exportovat, ale roz, ale neměly by být žádné dotace na export podle mého názoru my neseme také odpovědnost za rozvoj zemědělství v ostatních regionech. Potraviny, stejně jako ostatní služby a průmyslové zboží, se nedá srovnat s tím, co se dá vlastně odložit na příští rok. A vlastně některé služby nebo zboží, jeho nákup se dá odložit. Ale co se týká mezinárodního volného obchodu, tak zemědělské produkty a služby a, země, a průmyslové výrobky se pojednávají stejným způsobem a tady tento radikální eh, volný obchod se zemědělskými produkty tady odmítáme. Musíme najít mnohostraná řešení, které ale musí být také udržitelná. Ti, kteří dnes vlastně hovoří o těchto bezpečnostních nástrojích. Jsou často ti, kteří prac. My nejsme proti novým nástrojům, to vůbec ne, ale musí se nejprve osvědčit v praxi, musí dokázat, že jsou skutečně efektivní, musí být oho, ohodnoceny. Proto my doufáme, že také ten výbor, tento výbor bude hlasovat, aby se tato opatření, která existují, udržela co možno nejdéle, protože než se osvědčí případně nějaké nové nástroje. Co mohou zemědělci, jaké ceny mohou zemědělci dosahovat? My jsme soci, sociální Sociální partneři jsou zapojeni samozřejmě do sledování eh, cen. Společná zemědělská politika vede ke snižování cen zemědělských produktů a vlastně také zajišťuje určitou ochranu eh, spotřebitelů. Takže potom máme situaci, že vlastně ty, ta zemědělská výroba potřebuje také větší sklady a že vlastně dochází k určitým zásadním výkyvům v cenách. Je důležité, aby postavení eh, zemědělských výrobků v tom řetězci potravinovém se posílila. Jenom takto vlastně ty ceny se mohou dále vyvíjet v zemědělském sektoru eh, příjmy odpovídají asi 70% eh, příjmu třeba zaměstnanců v průmyslu nebo v jiných odvětvích. Je zde nedostatek odborných pracovníků, to se také dlouhodobě projevuje na kvalitě to mu musíme učinit konec. Potřebujeme nové možnosti. Nemůžeme eh, vlastně toto sice okamžitě vyřešit, ale musíme se těmito otázkami také zabývat. Děkuji, pane předsedo Špane. A nyní korádo Pircio Biroli, tři minuty. K té první otázce o vztahu k mezinárodní obchodní politice. Musíme se držet principu VTO. Je zde úroveň ochrany produktů. To se netýká těch e, rozvoj, rozvíjecích se zemí s výjimkou Latinské Ameriky. Otázka není slučitelnost e, SZP s mezinárodním obchodem, ale naopak. Někteří také říkali, že znovu zahájení jednání s Mercosurem je nezodpovědné tváří v tvář SZP a bude to mít větší dopad než jakákoliv reforma. Pokud jde o ten navrhovaný soubor nástrojů pro řízení rizik, tím se vytvořilo více příležitostí, ale také více nebezpečí a nezůstalo tady příliš velké řízení trhu. Je zde možnost tržních zásahů pro velmi málo komodit, ale není zde nic pro spravování vysokých cen. Nic takového. Jako jsme viděli například v minulosti, týkalo se to cen, vysokých cen mléka. To všechno musí zapadnout do mezinárodních dohod. Další producenti, jako například eh, USA nebo Kanada, mají také stabilizační opatření, ale ty nemohou být proticyklická, protože je to proti SZP. Pro nás jsou přímé platby tím nejdůležitějším prvkem pro stabilizaci, ale musíme k tomu přidat i další. A co třeba ta navrhovaná opatření? ty navrhované nástroje. Já bych řekl, že ano, ty myšlenky, které zde zaznívají, jsou skvělé. Pokud budou skutečně odsouhlaseny. Důležité je vytvořit eh, obrovský evropský trh s komoditami a s futures. Náš eh, trh v Evropě je roztříštěn a spoleháme se na Chicago a to je špatně. Máme zde také bového zprávu a to je velmi zásadní zpráva, která přináší zajímavé návrhy. A teď už se dostávám k poslední otázce spravedlivého příjmu. Musím říci, že zemědělci dostávají nespravedlivý podíl. Před válkou to bylo 50% z celého řetězce, teď je to 10 až 20%, to je skandál. A já si myslím, že bového zpráva je nejdůležitějším dokumentem v této oblasti, který byl tedy nedávno vydán. Děkuji. Děkuji. A posledním panelistou této části je pan Dower. Tři minuty. Um. Souhlasím s Via Campesino, že to je jádrem celého problému. Je zásadní, abychom umožnili zemědělcům, aby dostali spravedlivou odměnu za svou produkci a měli bychom použít k tomu prostředky evropských daňových poplatníků. A proto podstatné úsilí může být ospravedlitelné, odůvodnitelné, abychom dosáhli to spravedlivé odměny. Měly, měly by to být následující kroky. Podpořit a umožnit případně změnou e, příslušných předpisů o hospodářské soutěži vytváření e, uskupení zemědělců která by mohly, mo, mohla zvládat eh, dodávky a zvýšila hodnotu produktů. Hovoříme o skupinách kontrolovaných eh, zemědělci, ale nikoli zemědělci a eh, jinými v potravném řetězci, což platí o, něk- o některých uskupeních v rámci řetězce. Měly by také existovat agentury, které sledují trh. Je s příslušnými úkoly. Je třeba sledovat poptávku a nabídku, ceny a výrobní náklady. A na základě výrobních nákladů stanovit cílové cenové koridory pro uvedené produkty. A tam, kde jdou ceny nad či pod cenový koridor, nařídit zvýšení či snížení výroby skrze příslušné asociace výrobců a tam, kde dochází k nadvýrobě a kde ceny klesají pod cenový koridor, zasáhnout výkupem omezené, omezených zásob a využít prostředky, které jsou odváděny všemi relevantními výrobci. K dalším otázkám. Podle našeho názoru stávající záchranná síť nesplní tyto cíle, protože intervenční ceny jsou příliš nízké. A pojištění není schůdnou cestou. Trhy s deriváty neslouží ke stabilizaci cen. A pokud je o obchod, špatná obchodní politika by mohla zničit celou řadu toho, čeho bylo dosaženo regulací. Tedy neměl bychom dotovat export potravin, oddělit zemědělství od dalších komodit, v jednáních VTO například s Mercosurem a také omezit dovoz do EU. Děkuji. Děkuji všem. A nyní zahájíme druhou část debaty se členy výboru. Mám zde devět poslanců, kteří požádali o slovo. Každý z nich má dvě minuty. Upřesněte, na koho se se svou otázkou obracíte. Jako první Marian McGuinness, prosím. Děkuji, děkuji panelu. Myslím, že si zaslouží jedničku, protože skutečně se zaměřuje na příslušné otázky, takže obracím se na předsedu ELO. Pokud obchodní politika, zejména ve vztahu k Mercosuru, je neodpovědná, cituji vás doslova, proč, proč to dělají a o co jim jde? Pro kohokoliv, kdo chce odpovědět, existují tradiční intervence a tedy výkup skladu. Pokud si máte vybrat mezi starým systémem, který známe, a novými náměty, tedy nástrojů eh, řízení rizika a obchodování s deriváty, co by pro vás bylo výhodnější? A pokud jde o dodavatelský řetězec, a kdo z toho nejvíce těží, První příspěvek byl zcela jasný. Myslím, že jsme zde rozpoznali problém a já bych uvítala další vyjádření k řešení. Pokud poskytneme zemědělcům větší pravomoci v producentských výrobních skupinách, měli bychom se zabývat i dalšími subjekty v řetězci, jak budou reagovat na tuto otázku. A mohu vás požádat, abyste komentovali, jak docílíme udržitelné konkurenceschopného zemědělství. Podpora, tržní podpora je nezbytná, ale je třeba tak činit také v souladu s požadavky na bezpečnosti potravin v EU a také nám jde o otázky životního prostředí. Poslední otázka se týká minulosti, kdy komise se zabývala rušením tržních opatření, protože jsme říkali, že trh je prostě v pořádku. Myslíte si, že jsme zašli příliš daleko vytvořením pouze záchranné sítě a mohli byste definovat eh, něco lepšího, než je ta záchranná síť? Děkuji, Majret. A nyní Irače Garcia Perez, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Pokud v té první debatě u toho předcházejícího bloku jsme se shodli na tom, jak důležité jsou přímé platby, tak si myslím, že i zde se shodneme na tom, že i přesto pouze přímé platby nebudou schopny zaručit životoschopnost tohoto odvětví, pokud nebudeme schopni využít nástroje na řízení trhu. Jak už to bylo řečeno, tyto Nástroje jsme dříve odhodili a teď vidíme, jak je znovu potřebujeme. Abychom zaručili spravedlivé ceny a abychom zaručili příjem zemědělců. Pokud jde o rostoucí volatilitu cen surovin, tak to pozorujeme v takových eh, sektorech, jako je třeba dobytkářství, ale často vidíme také, že se zpomaluje proces přijímání rozhodnutí. Souhlasili byste s tím, aby do reformy SZP byly začleněny mechanismy rychlé odpovědi, rychlé reakce ze strany evropských institucí? V konkrétních případech, jako je třeba dobytkářský sektor nebo mlékařství, to už jsme zaznamenali v minulosti, já si myslím, že v těchto případech je rychlá reakce institucí EU zásadní. A myslím, že panelisté se určitě shodnou i na tom, že Zásadní otázkou je také vzájemnost, reciprocita. Už se o tom hovořilo, já si myslím, že je jasné, že potřebujeme do této reformy začlenit všechny otázky týkající se vzájemnosti, reciprocity, protože je samozřejmě dobré zvyšovat normy kvality pro naše produkty. Ale také je nutné, abychom stejné požadavky vznášeli i na třetí země. Děkuji. Děkuji Irače. James Nicholson. Uh, Děkuji, pane předsedo. Také chci poděkovat panelu. To je nesmírně obtížná oblast a zaznívá řada myšlenek a problém s myšlenkami je, že je třeba zjistit, které myšlenky budou schudné v terénu. Když hovoříme o cenách a volatilitách cen, tedy cena v obchodě nesouvisí bezprostředně s výše A jak docílit transparentnosti, aby lidé viděli, že to skutečně vše odůvodněné. My tvrdíme v Evropě, že máme nejvyšší hygienické, nejnáročnější hygienické normy, pokud, ale nehrozí, že bychom se přeregulovali a vlastně se vyřadili z trhu obrovské množství potravin přichází do Evropy a my nedosahujeme u těchto potravin dovážených stejných norem jako u to, co vyžadujeme po Potřebujeme pomoc záchranné sítě a když se podíváme u, u nedávné krize tak pokud je o dodávky mléka, tak jsme se dotkli dna a až potom jsme vlastně zjistili, že dochází k velkým ziskům v této oblasti. A možná bychom, bychom měli požadovat, že by měli trošku upustit od ziskovosti u této produkce souhlasím s těmi, kteří komentovali, že teď čelíme bilaterálním dohodám Mercosur a dalším výzvám, ale všichni tvrdí, že musíme vyrábět více potravin. Jak můžeme čekat, že budou zemědělci vyrábět více potravin za stále méně peněz? Děkuji. Čím si? Pan Fontana, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také všem eh, expertům, kteří nám dnes přišli odpovědět na otázky. Po Jamesi Nicholsonovi už eh, nemusím eh, dlouze mluvit, protože souhlasím s celou řadou jeho slov. Právě to jsme chtěli říci. Vidíme, že je zde volatilita cen. Často to vyplývá i z toho, že je zde mnoho produktů, které jsou dováženy na evropský trh, jsou vyráběny za nízkých nákladů, nemají stejnou kvalitu jako evropské produkty a možná ani nedodržují ekologické politiky, které dodržujeme my. A proto se ptám, co si o to myslíte? Nemyslíte si, že by bylo možné nebo vhodné, aby ty dovážené produkty alespoň dodržovaly kvalitativní a ekologické normy, které Evropská unie dodržuje? Z tohoto hlediska by to určitě byl velký kus práce kdybyste s tím souhlasili. Já si myslím, že s tím souhlasit budete. Další otázka. Všimnul jsem si, že část komise, promiňte, část Evropské komise je proti tomu, aby se politika mezinárodní výměny řešila v rámci společné zemědělské politiky. Co si o to myslíte? Z mého hlediska by to bylo opravdu důležité, abychom dosáhli toho, že naši zemědělci budou produkovat na trhu za skutečně rovných podmínek. Děkuji, Lorenzo. Elizabeth Jekle, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo, a srdečně děkuji všem řečníkům. Jsem ráda, že vlastně jsme se v prvním kole shodli na tom, že potřebujeme i nadále velmi silný první pilíř. Trošku mi chybí eh, v té vše vlastně, co se týká toho ozelenění, že vlastně nebylo téměř nic o tom řečeno v rámci prvního pilíře, protože to je velice důležitá a stále závažnější otázka. Co se týká otázky tržních opatření, tak v zásadě mohu souhlasit s tím, co řekl zástupkyně Kopa Kožeka a v zásadě možná, že jsme, zda jsme došli příliš daleko v té liberalizaci, jde, zašel, zašla komise příliš daleko a jaké minimum tržních opatření by mělo nadále opakovat jako ta bezpečnostní síť, co skutečně potřebujeme. Intervence považuji za velmi důležité. Ostatně Považuji za životně důležité i povolení k exportu. Nevím, proč to odmítá, odmítáte. O exportních podporách můžeme samozřejmě diskuta, diskutovat. Pokud chceme přežít, tak potřebujeme tyto nástroje. To je moje pevné přesvědčení, ale ostatně ráda bych tedy slyšela i vyjádření řečníků k tomuto tématu. Když mluvíme o obchodní politice, tak ano, jsem přesvědčena, že vlastně další uvolnění pro nás problémy. Musíme vlastně, rádi bychom věděli, jaká je vaše stanovisko. A proto tedy tržní opatření, když pokud skutečně máme nejvyšší standardy v Evropě a ty si máme, co se týká hygieny potravin a tak dále, tak musí být určitá vyváženost, určitá rovnováha a to bych, o tom bych také ráda zde diskutovala Řekl jste, že základní zásobování je zabezpečeno, možná ano, ale pokud se podíváme na problematiku do budoucna, tak se můžeme podle toho poznat, kde vlastně to není tak, kde ta rovnováha není, tak to vede k problémům, co se týká so, samostatného, soběstačného zásobování, tak bych se ráda zeptala, jak k tomuto se postavíme, tak aby potraviny nebyly příliš drahé, co se týká volatility cen. Řečnice je přerušena scusa. Scusa Elizabeth. Promiň, Elizabeth. Luis Paulo Alves, dvě minuty. Děkuji, pane předseda. Trh se zemědělskými produkty je trh jako každý jiný. Potřebuje regulaci, protože výkyvy tohoto trhu jsou nebezpečné pro všechny, nejen pro zemědělce. Ceny na tomto trhu zasahují i do dalších oblastí. Volná soutěž, vnitřní trh, finanční regulace a multilaterální nebo bilaterální dohody s jinými zeměmi mimo Evropskou unii, v rámci VTO a tak dále. Proto je velmi důležité, vzít úvahu to, že je nutno, aby producenti vyráběli dostatek pro Evropskou unii i pro ostatní svět. A tuto produkci bychom nemohli kontrolovat, kdybychom nebrali v úvahu všechny tyto prvky. Toto vše by se nemohlo uskutečnit, kdyby reforma nešla za hranici zemědělského odvětví a kdyby nebyla doprovázena dalšími politikami, které s tím souvisejí. Nemůžeme vyřešit problematiku cen a příjmů zemědělců, pokud nebudeme hovořit o finančních spekulacích, o trzích se zemědělskými surovinami, protože tyto spekulace jsou příčinou více než 50% navýšení cen. A nemůžeme také zapomínat eh, na přínosy distribuce. Přečtěte si portugalskou zprávu Úřadu pro volnou soutěž, kde se hovoří o více než 35% podílu pro distribuci. Bez všech těchto prvků nemůžeme dosáhnout kýženého cíle. Nehrozí tedy, že zde k tomu přistupujeme trochu omezeně? Nepovede to k tomu, že se nám nepodaří nalézt řešení? A řečník byl přerušen. Michel Danten, dvě minuty. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl také poděkovat řečníkům a mám takové tři připomínky a tři otázky. Když se hovoří o politice potra, společné, potravinářské nebo zemědělské, tak hovoříme o zdrojích potravin. Když se mluví o společné zemědělské politice, hovoříme o produktech a komoditách jsme zde. Hovoříme zde tedy, jsme zde hlavně proto, abychom vyřešili eh, ty potravinové zdroje Evropské unie pro všechny ty obyvatele, kteří dnes žijí na území Evropské unie. Druhá připomínka, a tu činím, protože nikdo to zatím neudělal, poptávka po potravinách se zvyšuje o 0,5% za rok a trhy vlastně Kesaj. A potom další připomínka, 90% zemědělských výrobků se prodává v geografických oblastech tam, kde byly vyprodukovány. A teď se dostávám k těm třem otázkám a poslednímu konstatování je, je tedy potřeba stanovit dvojí politiku, která odlišuje to, co se produkuje a prodává v té oblasti a to, co se produkuje a prodává mimo zónu. Druhá otázka. Podle vás, kdo a jak má řešit zásoby skladové hospodářství, kdo a jak, jak to má platit. A třetí otázka. Zástupce ARC 2020 řekl, že bychom měli být schopni, když se, by se ceny zvýšily, také zvyšovat produkci a když ceny klesají, tak snižovat produkci. V zemědělství je, trvá 9 měsíců nebo rok, někdy 3 roky, aby se, než se zavedou určité výrobní nástroje. Jak tedy, eh, jaká plánujete tedy řešení, aby se tohoto dosáhlo? Děkuji. John Stewart Agnew, minuty. Děkuji, John Stewart na dvě minuty. Souhlasí panel s tím, že nastane situace za rok, kdy pokud nebude vytvořen eh, řádný tržní mechanismus, pokud jde o klecové chovy slepic, tak eh, bude konkurovat s výrobky, které nedodržují tato ustanovení a členské státy nebudou moci definovat své výrobky z tohoto hlediska a vajíčka se stanou obětí podvodníků. Nechceme, aby se z Evropy stál ráj podvodníků a bude třeba označovat tato výčka a věřím, že s tím panel bude souhlasit a přeskočím hned k rozvoji venkova. Věřím, že budete souhlasit s tím, že se maďarské předsednictví bude zabývat kdy byl darován majetek v hodnotě 411 tisíc euro na zlepšení kvality chovu psů. A, a věřím, že všichni naši zemědělci budou tak spokojeni jako maďarští psy, kterým se dostal takového daru. Děkuji. A na závěr Gutierrez. Děkuji, Paolo. Já plně souhlasím tím, co zde bylo řečeno, že v uplynulých letech eh, jsme se snažili snižovat intervence. Možná to bylo předčasné a zvýšila se tím volatilita a tím pádem i nejistota pro naše zemědělce. Proto bych byl rád, eh, kdyby naši odborníci pohovořili o tom, zda ty současné záchranné sítě jsou dostačující, nebo zda bychom měli tyto sítě rozšířit, případně jak. Hovořilo se také o dostatečném příjmu. To je také jeden velmi důležitý dokument, který jsme vydali zde v tomto parlamentu, ale také jsme debatovali o mléčném sektoru u příležitosti této krize, kdy skupina na vysoké úrovni navrhla nové způsoby, jak zajistit příjem zemědělců v této oblasti. Mě by zajímalo, zda si myslíte, že je možné rozšířit tyto závěry na jiná odvětví a také za jakých podmínek byste byli ochotni takovéto rozšíření podpořit. Od finanční krize v roce 2008 jsme viděli, že někteří spekulanti se přesunuli z trhu s cenými papíry na trh s potravinami, protože tam byla ještě větší volatilita a také tam byl zaznamenán velký nárůst cen surovin v jiných státech se vede debata o tom, že by se měly regulovat ceny na trhu s potravinami, jako to vypadá například také na finančních trzích. Máte k tomu nějaký nápad? Mohlo by to být užitečné? Jedná se o velmi aktuální návrh, byl podán v podstatě tento týden. Jak se na to díváte vy? Děkuji, tím jsme uzavřeli vystoupení poslanců a teď každý panelista dostane dvě minuty na to, aby mohl reagovat. Paní Mela Friwin, jako první máte slovo na dvě minuty. Thank you. Děkuji. Pokusím se vrátit k některým otázkám. Jedna otázka se týkala toho, zda by obchodní politika měla být součástí SZP. Ve svém vystoupení jsem uvedla, že náš přístup jako průmyslu je takový, že ty politiky jsou provázané a neměly by být oddělovány, takže moje odpověď je ano. Ale já bych eh, se zmínil také o ekonomické, výzkumné, sociální a dalších politikách Evropské unie. Vše by mělo být tedy uvedeno v souvislosti. Další otázka týkající se jednotlivých eh, jednotlivého vlivu v rámci řetězce transparentnosti a vliv eh, tedy distribučních eh, sítí. Já chci říct, že zavádíme transparentnost v rámci obchodních sítí a provedli jsme průzkum u našich členů a přes přísno, přísný limit jsme dostali přes 500 odpovědí od velkých i malých zástupců potravinářského řetězce zda tedy trpí eh, nekalými, nespravedlivými obchodními postupy a myslíme si, že to poskytne větší transparentnost v celém řetězci. My to prověřujeme i právními experty a dochází ke kolegiální kontrole a jako obor chceme poskytnout sami odpovědi. Budeme předkládat v březnu tuto studii našemu oborovému fóru na, vys- fóru na vysoké úrovni. Chtěl bych také odpovědět, pokud je o normy v Evropské unii. Ano, je to obtížná otázka. A z hlediska spravedlivosti, ano, nemůžeme očekávat od potravinářského průmyslu a zemědělců a dalších subjektů, že budou podřízeni celé řadě nařízení norem pravidel, pokud neplatí mimo Evropskou unii. I'm sorry. Two minutes. Now... Omlouvám se, dvě minuty. Není má slovo Paolo Bruni, prosím. Děkuji, pane předsedo. Nejčastěji se opakující otázka je otázka týkající se dovozu a obchodních politik. Já jsem hovořil o Mercosuru ale i o těch eh, obchodních politikách. Odpovím velmi jasně. Instituce musí mít odvahu, aby postupovali opatrněji u dalších liberalizací. Zemědělství nemůže platit za všechny, jako tomu bylo v uplynulých 20 letech. A jedním systémem je to, že bychom chtěli od dováženého potravinářského zboží, aby splňovalo stejné ekologické a zdravotní a kvalitativní standardy jako naše evropské zboží. Pokud nebudeme takto přísní, tak se nám nepodaří do budoucna ochránit evropské zemědělce. A pokud jde o výhledy FAO, které tvrdí, že do roku 2050 budeme potřebovat eh, o 70 potravin více než dnes, jasně z toho vyplývá, že zde nejde pouze o kvantitu navíc. Je zde také požadavek na vyšší kvalitativní standardy potravin. A v této oblasti evropští producenti dosáhli nejvyšších možných cílů. Měli bychom tedy postavit do centra tento požadavek, evropské instituce by jej měly hájit. A pokud se tak stane, tak zemědělství se bude také schopno vrátit do centra debaty v evropských institucích, protože po mnoho let stálo zemědělství až na posledním stupínku. Nicméně je to primární sektor z něj se všechny ostatní sektory rozvíjejí a měli bychom mít tu hrdost, že bychom vrátili zemědělství na své původní místo a doufám, že Lisabonská smlouva nám tuto možnost dá. Děkuji, nyní paní Savini, dvě minuty. Takže Určitě vzhledem k tomu, co se děje v terénu, volatilita cen, problémy příjmů zemědělců, tak určitě jsme šli příliš daleko v liberalizaci trhu. A zdá se dnes skutečně důležité a pro stále větší počet aktérů a politik, abychom eh, přinášeli řešení těchto situací. Kde se to bude dít, na jaké úrovni, je jisté, že v rámci G20 se bude řešit část tady těchto problémů. G20, potom se to bude řešit také na jiných úrovních, ať už je to DG v zemědělství, ve výboru pro zemědělství, ale jasné, že zemědělství musí zaujmout svou pozici a v rámci zemědělské politiky nemůžeme akceptovat, že tak málo místa se ponechává otázkám regulaci a tržním, tržních nástrojů. Takže pro nás v prvním pilíři tyto otázky by trošičku se měly znovu vrátit do popředí a měli bychom předložit takové návrhy, aby ten rozpočet pro tržní nástroje neomezil na 2, 3, 4, 5 rozpočtu, což je skutečně nedostatečné pro to, abychom měli skutečně účinné politiky. Takže toto bychom měli zohlednit a znovu začlenit do zemědělské politiky. Pozor na to, abychom to nedávali do druhého pilíře, jak je to u pojištění, kde se vlastně neudělalo nic, to je tak v závorce. Je také důležité, jak zde bylo navrženo, abychom, aby komise mohla reagovat, tedy jakým způsobem, no na tom se ještě musí pracovat, ale tak, aby mohla rychle reagovat a potom je zde nutno také pozorovat tu situaci, zlepšovat transparentnost toho, co se děje v rámci celého řetězce. Stručně k otázce organizace producentů, výrobců. To může mít, mít malé plus, ale i organizovaní výrobci někdy čelí jednomu subjektu, jedné mlékárně, jednomu zpracovateli a mají velmi malou moc. Takže je zde potřeba, aby vlastně byla zde možnost kolektivních intervencí komise. Děkuji. Děkuji, předseda Špan. Děkuji, pane předsedo. Ano, je to tak, globalizace, liberalizace trhu šla příliš daleko, je přehnané, protože Jde zde o to, že se musíme přizpůsobovat těm změnám, ale problém je, že jsou někteří odborníci, kteří vlastně se snaží rychle reagovat, kteří navrhují eh, ty stávající eh, nástroje, nástroje, které nejsou dostatečně osvědčené. Ano, jsem pro skladové hospodářství, protože, protože co se týká vepřového masa, včera to bylo 1,2, 1,6, příští minulý týden se mluvilo o mléku, příští týden o vepřovém toto vlastně správně nefunguje a zde vlastně eh, říkáme, že nechceme prodlužovat mléčné kvóty, aniž bychom měli v ruce eh, příslušné nástroje pro eh, určitou regulaci množství. Takže dnes vlastně platíme, já platím na dálnici, tolik, co zaplatím za dva litry mléka, my tady vlastně uh, mluvíme o obrovských částkách, to jsou všechno a to, toto musíme říct si zcela jasně. Musíme se znovu skutečně zaměřit na ty vlastní cíle. Produkujeme dobré věci, dobré produkty a chceme to tak i nadále činit. Nechceme poškozovat životní prostředí, naopak zlepšovat naše životní podmínky, životní prostředí. Nicméně podmínky pro výrobu se mění na tak síle, že vlastně o 18% se snížila produkce mléka ve spolkových zemích a když se podívám, jaká je situace v Bulharsku nebo v Rumunsku, tak se vlastně dostáváme k situaci, která je úžasná, ale ty kolegyně a kolegové mus, abychom mohli na to odpovědět, tak potřebujeme najít společnou, jednotnou evropskou odpověď. A nemůžeme to změnit z dneška na zítřek, ale musíme skutečně se přizpůsobovat dlouhodobě té změněné situaci, potřebujeme nové nástroje. Řečník je přerušen. Děkuji, pane předsedo. Špane, a teď má slovo Corrado Pircio Biroli. Děkuji. Mejrit říkala, proč eh, to komise dělá s Mercosurem. Já říkám, to je politika. Jsou zde zatím sliby, které byly udělány na nejvyšší úrovni. Vůbec nebyl prostudován dopad. Co bychom měli udělat? Myslím si, že prioritu by měla mít VTO. Bilaterální obchodní dohody jsou uh, zmatečné a jsou diskriminující. Měli jsme parlament eh, v Evrop- seminář v Evropském parlamentu za velmi nízké účasti poslanců. V potravinářském řetězci transparentnost nestačí. Já si myslím, že ten řetězec je příliš dlouhý a mnoho lidí se na něm přeživuje. Já si myslím, že politika volné soutěže není přizpůsobena tomu, aby to vylepšila. Takže se musíme zamyslet také nad touto politikou. Volatilita. Trhy s komoditami jsou čím více provázanější s finančními trhy, které jsou také velmi volatilní. Není zde žádná cesta zpět eh, z liberalizace trhu a je zde problém. Určitě v otázce kvalitativních a ekologických standardů, ale my nemůžeme vnucovat ostatním, protože zde máme mezinárodní právo. Nemůžeme tvrdit, že to, co zde přichází, to, co sem přichází, není dostatečně zdravé. Nicméně, pokud zde nebude žádná reciprocita, co budeme dělat? Když se podíváme na Mercosur, tak tam je jasný případ toho, kdy my říkáme, že budeme dovážet víc zemědělských produktů a víme, že se tam budou dál kácet lesy, ale my s tím něco uděláme. Nedělejte si starosti, my to budeme sledovat. Což je samozřejmě jen takové šidítko. Samozřejmě byly navrženy a budou navrženy nové nástroje, které jsou podle mého názoru dobré. Děkuji. A na závěr pan Dower, dvě minuty. Thank you. Děkuji, pane předsedo. Byl jsem zajat osobou, která řekla, že bychom se měli zabývat dalšími subjekty v potraveném řetězci. Velmi rád jsem slyšel paní eh, Frank, která říká, že se zabývají smluvní praxí a pozdními platbami dodavatelům. Je tu skrytý problém, který nebyl uveden. Plítvání potravinami. Čtvrtina potravin v Evropě je vyhozena. A musíme se zabývat jednotlivými místy řetězce, kde se to stává. Příliš často obchodní praxe s tím souvisí. Musíme se také zabývat spotřebiteli. Skutečností je, že v konzultačním procesu, eh, který byl zahájen, zaznělo, že lidé, kteří se zabývají kvalitou potravin, životním prostředím, a strastmi zemědělců se vyjadřují tak, že to se vyjadřuje tak, že vlastně lidé kupují potraviny. A pokud lidé slyší o tom, jaké normy splňují evropské potraviny a další, a kolik z konečné ceny vlastně dostane zemědělec, tak to by znamenalo nakonec, že by lidé kupovali potraviny takovým způsobem, který by byl příznivější pro zemědělce. A je třeba, aby tu vznikaly přímé vztahy mezi zemědělcem a spotřebitelem, aby se, lidé setka, aby se tito lidé setkávali. A je třeba také využít veřejných zakázek na místní a další úrovni. Je možnost nastavit trend, aby lidé kupovali přímo od zemědělců aby kupovali vysoce kvalitní potraviny a nemusí si vybírat to nejlevně, ty nejlevnější produkty a mohou tedy stanovit eh, normu správného přístupu. Děkuji, děkuji všem a nyní přistoupíme k poslednímu panelu Rozvoj venkova. Znovu přečtu tři otázky a potom požádám panelisty, aby odpověděli ve třech minutách. Teď předseda Kopy Volš nahradí Paula Bruniho. Otázky. Jaké mohou být nejlepší způsoby, jak na evropské a národní úrovni vyhodnotit cíle a priority příštího programu pro rozvoj venkova? Měl by to by být eh, přístup eh, zaměřený na výsledky a administrativní zjednodušení. Za druhé, jak se díváte na přístup eh, komise k platbám na znevýhodněné oblasti. Za třetí, jakým způsobem by se měla posílit spolupráce mezi rozvojem venkova a dalšími politikami Evropské unie? Výzkum, soudržnost, regionální a tak dále. Jako první má slovo pan Dour na tři minuty. Děkuji, pane předsedo. V oblasti venkova představují domov pro 35 milionů, 135 milionů osob. Je to čtvrtina populace EU a ty oblasti se velmi liší co do sociálně ekonomické vitality. Některé jsou silné a řada dalších eh, trpí vážnými slabinami, které, pokud nebudou řešeny, mohou vést ke spirále úpadku. Tyto regiony také obsahují lidské zdroje a kulturní i další dědictví, které je velmi cené pro Evropu. A proto voláme v Arku po oživení, renesanci venkova. Souvisí to s druhým pilířem SZP, ale také s dalšími fondy Evropské unie. Jsme žádání o informace, jaké priority by měly být stanoveny pro budoucnost programu. Pro nás je odpověď efektivním provázání ven... jednotlivých fondů, tedy fondu pro rybolov, fondu pro rozvoj venkova, sociálního fondu, region, fondu regionální rozvoj. Několik představitelů napsalo předsedovi Barosovi, aby pro nové plánovací období byl vytvořen nový rámec pro těchto pět fondů. My tuto myšlenku podporujeme. Pokud to bude podporováno na národní, místní a evropské úrovni, schromáždí to nezbytné zdroje pro schválené priority a zjednoduší to příslušné postupy. Takže my vyzýváme na úrovni EU, aby vznikl společný strategický rámec pro těch pět uvedených fondů. Nařízení pro těchto pět fondů by měly být vzájemně harmonizovány. Požadavek, aby členské státy nebo region připravil vlastní strategický rámec, který by odrážel cíle společného strategického rámce Evropské unie a ustanovení pro fond pro rybolov, pro fond rozvoje venkova a regionální rozvoj vytvářely aktivity subregionálních partnerství kde by se schromáždili veřejný, soukromý a místní sektor a kde by se uplatňovaly strategie regionálního rozvoje, kde by byly využívány prostředky ze všech adekvátních fondů Evropské unie. A to by samozřejmě překračovalo úspěšnou zkušenost programu LEADER. Konečně potřebujeme program aplikovaného výzkumu, rozvoje a inovací, který by přímo souvisel se změnou paradigmatu digmatu v, změna paradigmatu v zemědělství. Děkuji. Děkuji a nyní slovo Corrado Pircio Biroli na tři minuty. Já budu stručný, což je pro Itala těžké, ale pokusím se. Jakým způsobem by měly být stanoveny hodnotící cíle. Existující struktura je zbytečně složitá pro administrátory a postupy žádosti jsou zase příliš složité pro žadatele. Takže vítáme jakékoliv snahy o zjednodušení v této oblasti. Nicméně je nutné, aby opatření SZP měly jasné cíle a aby bylo možné tyto cíle také jasným způsobem posoudit, jakým způsobem jsou splněny a jak se můžeme poučit ze splnění těchto cílů v rámci EU. Nepodporujeme ty minimální výdaje, které jsou strategickým přístupem pro programy na rozvoj venkova v období 2008 až 2013. My jsme spíše pro cíle na nejvyšší úrovni, abychom potom vyžadovali, aby členské státy převedli tyto cíle na vysoké úrovni do svých vlastních eh, podmínek a potom zemědělci sami o sobě reagovali co nejlépe z hlediska nákladů, aby využili pro dosažení těchto cílů své znalosti. Dobrovolná opatření nemohou být uplatněna, pokud eh, zde nebude žádný přínos z hlediska nákladů pro zemědělce. Proto nemá smysl, aby rozvoj venkova byl v pilíři jedna, protože pokud eh, zemědělci v tom neuvidí žádný přínos, tak to nebudou dělat. Nemůžeme jednat pouze prostřednictvím nařízení, nemůžeme říct, je zde nařízení, oni to budou dělat. Pro ně to bude znamenat náklady. My to musíme kombinovat eh, na jedné straně nařízení a na druhé straně pobídky. To by bylo pro zemědělce velmi užitečné. Děkuji. Děkuji, Korádo A nyní paní Savini. Tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Možná začnu tou poslední otázkou to je otázka spolupráce mezi jednotlivými fondy. Také se nám zdá, že je důležité, aby byla konsistentnost mezi jednotlivými cíly a to se může vyřešit na úrovni území tak, aby byla dosažena synergie a dobrá efektivnost těchto jednotlivých fondů. Také je důležité, abychom dosáhli takového územního přístupu, kde jednotliví aktéři budou moci diskutovat o hlavních cílech, to znamená územní samozprávy, jednotlivé vlády, zemědělci, ale také aktéři z příslušného území, kteří mají na starosti životní prostředí, tak aby se dohodli na postupu, kterému všichni porozumí a aby dokázali čelit těm výzvám. Co se týká hlavních cílů, tak již bylo řečeno obecněji, Jednak tak je to zaprvé lokálnější zemědělství, takové to místní, kvalitní zemědělství, které by umožnilo lépe plnit současné cíle. Zdá se nám tedy, že přispívat ke zlepšování kvality, tedy postup jednak vzdělávání, školení, inovace, výzkumu, tak aby ty pracovní postupy byly ekologičtější. Také se zdá důležité pracovat na kvalitě, to znamená pojítko mezi kvalitou potravin a zdravím v územním přístupu můžeme také lépe reagovat na potřeby jednotlivých partnerů, jako jsou školy, střední školy, Všichni ti, kteří vlastně kolektivním stravováním mohou významně ovlivňovat jak zdraví mladých lidí, kteří z toho budou těžit, tak také velký vliv na zemědělce, kteří budou moci uspůsobit svou produkci těmto místním trhům. Takže zdá se nám to také velmi důležité, abychom přispívali k lepšímu propojení mezi městy a venkovem tak, aby nedocházelo k těm rozdílům, které jsou možná podstatné pro venkovské oblasti a aby se ne, aby vlastně život na venkově, nebo aby lidé ve městech chápali to, co se děje na venkově, aby také došlo k lepšímu pochopení potravinového řetězce. V některých případech ti místní zemědělci mohou vlastně znovu dobývat, znovu získávat trhy. V některých členských státech mohou dosáhnout až 50-60 výrobků v supermarketech, které jsou importovány z jiných zemí Evropské unie. A cílem vlastně těch místních zemědělců bude zvýšit přístup na místní trhy, zapojit se do klasických řetězců, které budou vlastně uspůsobeny ze producentům z těch zón. Takže toto se nám zdají být hlavní cíle a co je opravdu zásadní, je, aby budoucí společná zemědělská politika byla přizpůsobena produktérům, ale eh, producentům, ale také spotřebitelům a občanům. Děkuji. Výborně. A nyní předseda Kopa, pan Volš, tři minuty. Děkuji, pane předsedo. Pokud je naše priority v oblasti rozvoje a podporujeme informační přístup, který byl navržen ve třech tématech. Inovace, klimatické změny a samozřejmě životní prostředí. Ale chceme doplnit čtvrté téma. Podpora konkurence schopnového zemědělského podnikání se, zlepšení, se zlepšenou návratností z trhu když exist, existují dvě srovnatelné farmy, ale v jednom regionu má farma statek přístup k prostředkům rozvoje venkova a v druhém nikoli. Je třeba vzít v úvahu specifické podmínky, ale musí zde být cílená strategie, která se bude vztahovat na všechny členské státy Unie. Pokud jde o přístup založený na výsledcích, domníváme se, že by mělo být spravedlivě změřeno, jakých výsledků dosahují zemědělci. A tato opatření by měla být předvídatelná. A když se rozhodneme investici do farmy, která se nesnaží o dosažení výsledků, co se stane potom? Pokud je o platby, domníváme se, že by měly zůstat v druhém pilíři. A to chci říct si celá jasně. Jsme velmi znepokojeni delimitací znevýhodněných oblastí, které navrhla komise. Pokud je o, o tyto platby podle prvního pilíře, klademe se otázku, jak budou financovány, protože si myslíme, že současný rozpočet byl roz, rozdělen v méně, tedy ve znevýhodněných oblastech, a bylo to v, eh, uvedeno v platbách na hektar. Domníváme se, že je velmi důležité zajistit konzistentnost mezi opatřeními společnostměnické politiky v oblasti rozvoje venkova a dalšími platbami, které souvisejí s eh, krajinou. Je třeba zajistit konzistentnost eh, s politikami regionální rozvoje a soustředit se znovu na druhý pilíř a také na lesnictví, které úzce souvisí. Vítáme důraz na výzkum, je to velmi důležité pro zemědělství vzhledem k výzvám, kterým čelíme, protože výzkum a inovace jsou nejlepším způsobem, jak pomoci zemědělcům splnit eh, cíle a výzvy, kterým čelíme v oblasti životního prostředí a také v oblasti klimatických změn. A přesto je třeba, abychom byli e, i nadále konkurenceschopní. Jsme podpořeni v naší snaze výzvami komise. Úloha společné změnské politiky musí být zajistit, aby tento výzkum byl nejen prováděn, ale také, aby byl prakticky využíván v zemědělství. A je třeba, konečně bych chtěl říci, pokud nebudeme mít zemědělce, kteří budou žít na venkově. Děkuji. A nyní má slovo pan předseda Špan. Tři minuty, prosím. Děkuji, pane předsedo. Ano, hovo, mlu. Jsme pro silnou zemědělskou politiku se dvěma pilíři Myslíme si, že co se týká regionálního rozvoje a rozvoje strukturálních politik, je potřeba to k tomu přizpůsobit a sladit, protože to souvisí také s opatřeními pro infrastrukturu. Má to úzké, rozvíjet úzké propojení venkova s metropolemi a tak dále, protože aby se tam zvyšoval rozvojový potenciál. Takže eh, propojení s regionální politikou a strukturální politikou je určitě důležité. Kdyby tomu tak nebylo, tím by mohl rozvoj venkova dále trpět a a zranitelnost eh, venkovských eh, oblastí by byla ještě větší. Potřebujeme silnou politiku a vyslovujeme se proto, abychom skutečně propojovali to s ostatními nástroji mezi jednotlivými strategickými cíly politiky, tak aby byly skutečně harmonicky propojeny, aby se vedla kolegiální diskuse, aby se došlo ke společnému těžišti. Toto je určité smysluplné, abychom dosáhli silných regionálních evropských struktur, Kdyby tomu tak nebylo, tak venkovské oblasti by byly ty první, které by na tom tratily. Proto se zde v každém případě vyjadřujeme. Proto druhý bod. Podporujeme to, co řekl předseda Kopy Volš. Tyto nástroje potřebujeme více investovat, musíme také dosahovat pozitivnějších výsledků těch, všech těch opatření. Musíme to také silněji propojit s výzkumem. V každém skutečně jsou tisíce možností využití pro tyto výsledky v Evropě, takže bychom se neměli v žádném případě zříkat tady těchto nástrojů. A v každém případě zde musíme ještě hodně eh, toho rozvíjet, ale jedna věc musí být také jasná. Zemědělci musí být centrálně podporováni, to je zcela jasné. Musíme se ještě podívat na základě jakých kritérií a ukazatelů, ale venkovské oblasti potřebují silný druhý pilíř tak v rámci zemědělství, mimo zemědělství a ty podpory se musí ještě posílit, tak a aby to bylo také lépe skloubeno s cíly ostatních politik vzdělání a toto musí být součástí eh, druhého pilíře. Děkuji. Děkuji. A posledním poslední, otevírám poslední diskusy, kde se vyjad, dostanou možnost vyjádřit se poslanci. V každém případě děkuji všem panelistům, dávám diskutujícím zapsaným dvě minuty řečnického času. A zapomněl jsem ještě na jednoho čl- panelistu, na paní... Děkuji, paní předsedo. Pokusím se být stručná na jedné straně politika rozvoje venkova obsahuje zajímavá opatření a považujeme toto opatření za prostředek, jak zajištit udržitelnost a zvýšit konkurenceschopnost potravinového řetězce. Je třeba je posilit, ale na druhé straně rozšířit spolufinancovaná opatření by mohlo poškodit jednotný trh a mohlo by to znamenat formu renacionalizace a to bychom eh, nepodporovali. Je třeba zachovat jednotný trh pro zemědělské produkty a to by mělo zůstat v budoucí SZP. Druhý pilíř obsahuje cena opatření, podpora investic, nové, pro nové technologie, modernizace, podpora modernizace, podpora vědomosti a lidského potenciálu, všechny programy kvality. To, to jsou opatření kvalitní podle našeho soudu a platná. Také z radostí vidíme, že komise má ambice v oblasti řízení rozvoje venkova skrze cíl postavení na strategických záměrech. A to je určitě správně. pokud jde o posilnou spolupráci mezi rozvojem venkova a dalšími politikami, já už jsem to uvedla, pan komisař nám sdělil, že spolupracuje s paní komisařkou Morgankou na dalšími, aby politika výzkumu a, politik, a společná zemědělská politika byly provázány. Domnívám se, že bychom měli jít ještě dále a hovořit s komisařem Dali o zdravotnictví s panem de Guchtem, o obchodu s potočníkem, o životním prostředí, protože biopaliva, to je věc, o které jsme dnes vůbec nemluvili a domníváme se, že zemědělská politika by měla mít za prvotní cíl poskytovat potraviny a krmiva v Evropě. Společná zemědělská politika má svou úlohu v podpoře inovací, větší konzistentnost mezi SZP a výzkumnými politikami v oblasti zemědělství je určitě správným směrem. Děkuji. Děkuji, Mela, ještě jednou se omlouvám. Zahájíme poslední debatu. Slovo má místo předsedkyně Paulsen. Děkuji, pane předsedo Začala bych vlastně kon- poslední otázkou. Pokud jde o venkovské oblasti, tak je samozřejmé, že je potřeba je podporovat, pomáhat jim, ale měly by, měla by to být také pomoc při investicích. A myslím si, že spolupráce mezi jednotlivými fondy tedy mezi strukturálními fondy, fondy soudržnosti a druhým pilířem je nezbytná, zejména pokud se týká rizikového kapitálu, který a což by se mělo týkat také zemědělství a pomoci mm, pro rozvoj venkova. Já žiji v staré obci, která je větší než Lucembursko, je tam 10 tisíc obyvatel. Mm, méně než 100 dnů, kdy se tam dá pěstovat a asi 200 50 kilometrů až do, k, k nejbližším lékárně. Tedy otázka je, je to tedy oblast, kde je, jsou striktnější, horší podmínky, znevýhodněná oblast. Když se jedná o malé provozy, malé subjekty, tak si myslím, že nejdůležitější je pomáhat, vytvářet trhy, a to místní, lokální, regionální trhy, s, s infrastrukturou a logistikou. Nejde o to, aby je pod je potřeba skutečně vytvářet strukturu k tomu, aby každý provoz, každá, každý podnik měl šanci se dále rozvíjet. Děkuji. Děkuji. Paní místo předsedkyně slovo má Elizabeth Kostinger. Děkuji, pane předsedo. Já jsem z Rakouska, která země, která je, má vlastně hodně malých struktur dali jsme určitý příspěvek Evropské unii. Jsou to určité podpory v zemědělském eh, oblasti, zejména také v horské oblasti. Týká se to horských oblastí a znevýhadněných oblastí. A také podíl eh, bio zemědělství je 35%, 35%. Současný návrh komise podle mého názoru by se měl prosazovat tak, že region s určitými specifickými vlastnostmi by byl zvýhodněn a jiný podle tohoto principu subsidiarity řízen? Nebo jak vlastně posuzujete screening prvního pilíře v, této, v těchto souvislostech? Jak byste odpověděli na problémy stárnutí v zemědělských oblastech? jakým způsobem bychom mohli skutečně čelit tomuto problému, jaké reakce jsou vlastně na spolufinancování v rámci druhého pilíře nebo kde jsou možnosti případně to určitým způsobem odstupňovat, tak aby, určité, aby všechny státy měly odpovídající přístup. Podle mě jasné oddělení prvního a druhého pilíře o tom nediskuje, protože samozřejmě chceme podporovat konkurenceschopné zemědělství a zajišťovat životaschopnost eh, venkovských oblastí. Potřebujeme samozřejmě k tomu příslušná opatření. Děkuji. Děkuji. Elizabeth a slovo má Šandor Tabajdi. Grazie, prezidente. Děkuji, pane předsedo. Pokud jde o rozvoj venkova, myslím si, že zde problém s harmonizací regionálního rozvoje a zemědělskou politikou. I když Maďarsko vstoupilo do Evropské unie před 6 lety, musím říci, že rozvoj venkova je velkým problémem v nových členských státech. Společně s Maltou, Kyprem a Českou republikou Velký problém je, že ve venkovských oblastech je velmi vysoká nezaměstnanost. Neexistuje zde žádná infrastruktura a už zde bylo několikrát řečeno, že je zde problém se silnicemi a s rozvojem venkovské infrastruktury, s vodohospodářstvím a tak dále. Proto v následujícím období po roce 2014 budeme potřebovat diferencovanou společnou zemědělskou politiku, která vezme v úvahu rozdíly mezi členskými státy. Právě ta přinese odpovědi na všechny tyto otázky a podpoří systémy, které budou přátelské k životnímu prostředí a půdě. Bude se jednat o nákup specifických strojů, zavedení určitých eh, typů rostlin, abych uvedl jen několik opatření. Rozdíly mezi členskými státy by měly být eh, vzaty v úvahu, když se hovoří o rozvoji venkova, protože to je problém třeba také u Portugalska. Je to problém pro Maďarsko i další nové členské státy. Takže je třeba dělat rozdíly, především pokud jde o rozvoj venkova. To je velmi důležité. Ano, je škoda, že jsme dost málo hovořili o druhém pilíři, protože vlastně ono od toho se odvíjí ta, ta reforma politiky, ale musíme se také určitým způsobem kriticky podívat na ty pilíře. A když chceme posilovat konkurenceschopnost zemědělců, o čem se hovoří, ale naopak ono došlo k opaku, naopak se klesá počet pracovních míst místo, abychom nová vytvářeli. Ehm, Některé malá, ty malé subjekty nejsou podporovány. My musíme vlastně popřemýšlet, eh, přehodnotit ten druhý pilíř, kam skutečně budeme ty peníze eh, věnovat a musíme vlastně skutečně podporovat i ty menší články řetězce, abychom znovu zvýšili konkurenceschopnost zemědělství. A musíme se zaměřit na faktor pracovních sil, pracovních míst. Moje otázka by tedy byla, ta architektura pilířů, tak jak je teď, má takhle zůstat i nadále, protože uh, v rámci, když se podíváme na první pilíř, tak potom vyvstává otázka, co uděláme s druhým pilířem, kam budou spadat tato příslušná opatření. Pak je zde otázka, zda bychom neměli posílit, změnit ten základ pro sdělování. Je to například inovat, program inovace pro venkovský prostoj, prostor. Neměli bychom teda, tedy znovu toto posílit. A potom třetí otázka, ale ta už také zde vlastně padla, je spolufinancování. Nemůžeme dopustit, že mnoho programů, které jsou možná dobré a zajímavé, kvůli nedostatku finančních prostředků v různých zemích se vůbec neuplatňují. Takže ten systém spolufinancování také že vyžaduje tedy vysoký podíl spolufinancování z státních rozpočtů a tedy vysoký podíl členských států. Děkuji. Tak, herr Häusling, och nu ger jag ordet Děkuji, pane Häuslingu. A nyní dám slovo paní Britě Reimers. Finanční a hospodářská krize zanechala stopy ve všech členských státech a vlastně ovlivňuje budoucí rozhodování. Proto také společná zemědělská politika není výjimkou. Spolufinancování druhého pilíře vlastně tlačí, tlačí vlastně ty regiony k určitému vylučovacímu kritériu. Proto já se domnívám, že toto vytvá, nebo to, ta reforma by měla, nebo ten systém by se měl obnovit, by se měl změnit. Dokážeme si všichni představit určité alternativní eh, alternativní systém toho spolufinancování, jak by měl vypadat. Brita. Děkuji, Brito. Děkuji za to, že jsi dodržela čas. A nyní má slovo Vojtěch. Omlouvám se. Nevím, jak se vyslovuje to příjmení, takže se omlouvám. Olejnička, prego. Olejnička, prosím. Hmm. Děkuji Diskutujeme o programu rozvoje venkova a já bych chtěl upozornit, a myslím, že to dokážu odůvodnit, že program rozvoje venkova se týká především koncentrace produkce, technologických změn, zavádění nových technologií do oblastí, které jsou spojeny přímo s produkcí. Ale mnoha milionové náklady jsou spojeny také eh, se zpracováním. A co to dnes znamená? Znamená to, že program rozvoje venkova v mnoha zemích, například v Polsku, vedl k tomu, že máme méně hospodářství, která produkují než tomu bylo před eh, několika lety. A to musí znamenat, že je třeba definovat ten cíl, jehož chceme dosáhnout, protože na jedné straně i dnes eh, si stěžujete, že je méně zemědělců, méně pracovních míst, ale na druhé straně každé euro vydané z programu rozvoje venkova na každý program, který je programem ekologickým, přispívá k tomu, že těch eh, pracovních míst v zemědělství bude čím dál méně. A já si myslím, že bychom neměli o tom mít žádné pochybnosti. To je možno spočítat na základě každého programu. V okamžiku, kdy investujeme do program rozvoje venkova, tak eh, vlastně to znamená, že výjímáme část půdy z produkce, a to znamená, že musíme intenzifikovat v jiných oblastech. To je důvod k tomu, abychom si přestali stěžovat, že méně lidí pracuje v souvislosti s tím ve vsi nebo na venkově. A proto přijímám prohlášení, která zde byla řečena, že program rozvoje venkova by měl sloužit také vědeckému výzkumu, zavádění nových technologií a program rozvoje venkova, to je vlastně především podpora různých eh, věcí, které jsou spojeny třeba se vzděláváním a tak dále. To je totiž oblast, která zatím ještě není dobře využita. Děkuji a jako poslední Ulrike Rodust, prosím. Děkuji, pane předsedo zemědělství a venkovské regiony. To je specifická oblast, vyžaduje to integrovanou politiku, tak abychom dosáhli jednotlivých cílů a abychom dokázali splnit jednotlivé politiky. K těm výzvám patří demografický rozvoj, ochrana klimatu, bio, biologická rozmanitost a tak dále. Moje otázka je, co hodláte udělat, abychom čelili demografickému vývoji, abychom tam měli dobře vzdělané lidi pro podniky a také pro skladový, jak chcete organizovat vzdělávání a celoživotní vzdělávání a jak vlastně získáme lidi v těch venkovských oblastech. Ve společenské debatě je otázka těch materiálních statků a pro dosažení politických a ekologických cílů. Mělo, mělo by se hovořit o ochraně klimatu, biologické rozmanitosti a tak dále. Jakou hodnotu by měly mít tyto oblasti v nové společné zemědělské politice a jak by měly být financovány v rámci prvního nebo druhého pilíře? A moje poslední otázka, když chceme, aby venkovské prostory nebyly součástí regionální politiky, ale platě, vlastně platili se z rozpočtu pro společnou zemědělskou politiku, tak bude se to převádět z prvního do druhého pilíře. Děkuji. Děkuji, děkuji všem. A teď ještě než dám závěrečné slovo Albertu Desovi, požádám všechny odborníky, aby se vyjádřili. Nemusí se vyjádřit všichni, pokud chtějí, ale pokud chcete, máte jednu minutu na závěrečnou odpověď. Kdo si chce říct slovo? Pan Volš, prosím, jedna minuta. Eh, Děkuji, pane předsedo. Jednu věc eh, na závěr. Já jsem řekl, že pokud zemědělci nebudou žít a úspěšní v, v, na venkově, tak to nikdo nebude, kdo by přijímal tyto prostředky. A to je klíčové pro převody z prvního do druhého pilíře. Připomínáte přístup mladých do tohoto odvětví, je to nezbytné. Musíme zajistit, že budou vidět budoucnost v zemědělství, co se týče živobytí a založení rodiny. A je to důležité, abychom měli silný první pilíř a potom bude možné také uplatňovat opatření v druhém pilíři, pokud nebudou ziskoví, tedy nebudou moci žít na venkově, tak dojde k dezertifikaci venkova a nastanou zásadní problémy. Měli bychom zachovat pilíře v současném stavu a ne, nechtěl bych eh, příliš velké převody mezi pilíři. Ještě někdo další si chce vzít slovo? Prosím, Corrado Pircio Biroli. Já si myslím, že pokud jde o znevýhodněné oblasti, tak by se komise měla vrátit k, k tomu návrhu. Je to příliš složité, to, co navrhuje. Navrhuje se zde racionálnější systém a že bychom neměli tyto oblasti označovat za znevýhodněné, ale něco jiného, jakože se jedná o oblasti s vysokou přírodní hodnotou, že je to vlastně spojeno s životním prostředím. Pokud je o spolufinancování, já si myslím, že musíme to uplatňovat flexibilně, protože Jinak přijdeme o druhý pilíř, protože už nebudeme mít co podporovat, takže to musíme udělat eh, tímto způsobem. Pokud jde o neexistující infrastrukturu, chybějící infrastrukturu, na to máme regionální fond a potřebujeme poradní služby pro oba dva pilíře. Bez nich nebudeme schopni reformu zavádět. A pokud jde o výzkum, potřebujeme reformu technologického výzkumu, protože zatím se to eh, zaměřuje na to, že bychom neměli kupovat paliva. To je absurdní, protože o tom to není. Děkuji. Děkuji. Paní Savině. Já se stručně vrátím k otázce těch znevýhodněných oblastí a rozdělení na oblasti. Jasné, že to rozdělení na oblasti, které se navrhuje, by bylo znepokojivé, pokud to nebude doprovázeno důsledným financováním. Pokud nezměníme, pokud změníme zóny, ale rozšíříme ty znevýhodněné zóny, které skutečně mají, jsou znevýhodněné, to je důležitý bod. Pokud se týká oddělení mezi těmito dvěma pilíři, tak to rozdělení je trošku umělé, ale zemědělci jej chápou a je důležité, aby cíle prvního a druhého pilíře nebyly v rozporu. Nemůžeme myslet, že vlastně první pilíř by odstraňoval zemědělce a druhý pilíř by jim umožňoval se etablovat. Takže je potřeba, aby to bylo konzistentní, aby ty cíle byly vzájemně konzistentní. My můžeme pouze podpořit myšlenku, že ten cílem musí být udržet si populaci zemědělců tak dobrou, která by mohla plnit tedy ty cíle, které jsou dnes před námi. Děkuji. Děkuji. Prosím. Mám dvě poznámky. Byl jsem velmi rád, že pan místo předseda zmínil místně regionální trhy. Měli bychom uznat, že Evropa není jenom jednotným společným trhem, ale také řadou místních a regionálních trhů, které nejsou naprosto oddělené a kde dochází k místnímu obchodu. A představuje to velkou sílu, pokud jde o rozvoj venkova. A druhá věc, někdo řekl, a že by chtěli vědět více o programu LEADER. Já jsem zdůraznil subregionální partnerství a měl jsem za to, že to bude aktualizovaná verze programu LEADER. Evropská unie může být velmi hrdá na iniciativu LEADER a to, co se s ní stalo, ale v řadě ohledů to není využito té, jak by bylo třeba. My bychom si přáli něco mnohem pružnějšího, aby bylo možné čerpat řadu fondů aby zde byla větší důvěra ve vlády a delegované pravomoci a aby to bylo, že to tam, kde to je potřeba. Děkuji, pane Dovre. Ještě Mela. Děkuji, velmi stručně. Pokud jde o dva pilíře, Potravinářský průmysl podporuje zachování obou pilířů, protože oba dva mají svou roli, aby zaručili trvanlivost eh, evropského zemědělství. Za druhé, investování do nových zemědělských technologií je podle našeho názoru klíčové. Je důležité také eh, vzdělávat eh, vědce v této oblasti, v oblasti potravinářství a předávat si znalosti. A SZP v tom musí hrát důležitou roli. Dále sdělení komise říká, že hlavní rolí zemědělství je poskytovat potraviny. Pro nás je důležité, aby nepotravinářské využití zemědělských zdrojů nepoškozovalo zásobování potravinami a bezpečnost potravin. Děkuji, paní Freeman. Ještě někdo další se hlásí o slovo? Není tomu tak, takže opravdu děkuji všem panelistům, děkuji také všem těm, kteří dnes vystoupili, všem kolegům poslancům a teď, drahý Alberte, máš slovo, aby si mohl uzavřít ten důležitý dnešní den. Ja, vielen Dank. Ano, mnohokrát děkuji, Paolo. Srdečně děkuji odborníkům za jejich stanoviska a ostatním kolegům za otázky, které položili také bych chtěl poděkovat našemu předsedovi Paolovi za řádné vedení schůze. Co se týká těch tří témat, o kterým se zde hovořilo, tak k přímým platbám. Tam jsem vlastně si udělal mnoho poznámek, že je důležité, abychom vlastně zajišťovali bezpečné zásobování potravinami pro miliardy obyvatel na planetě. To je centrální otázka, význam pracovních míst, aby se podporovali a vytvářeli. Možná tam bylo určité nedorozumění. Já jsem se nikdy nevyjádřil proti sociálním aspektům. To asi je nějaké nepochopení vzájemné udržitelné zemědělství, ano, jsme pro objektivní, spravedlivé rozdělování finančních prostředků. Ne, já jsem rád, bych byl získal přesnější, konkrétnější návrhy, ale máme ještě pár dní čas. Odbourávání byrokracie, o tom se zde také hovořilo, konečně se nám snad to tento výraz podaří i prosadit. Žádná renacionalizace zemědělské politiky, ale potřebujeme flexibilitu pro, kvůli velkým rozdílům v jednotlivých členských státech. Potom se také jednalo, mluvilo o lokálních a regionálních trzích, kde je vlastně nutné, aby se všechno stoprocentně neřídilo z Bruselu. Já samozřejmě ve své zprávě zohledním jednotlivé členské státy, nicméně ne aby došlo k renacionalizaci. Zazněly zde velmi dobré připomínky. Veřej, produk, kdo produkuje veřejné statky a hospodařuje půdu, tak je aktivní zemědělec. Myslím si, že po, to je rozumný návrh. Potom, co se týká podpory, ta, ta by se měla nebo musí být definována v členských státech. Horní hranice, tedy strop, to ještě úplně nevyřešený bod. Budeme to potom dále o tom jednat v krémiu Rád bych byl očekával odpověď na rozdělení vlastně ekologických aspektů mezi první a druhý pilíř. S tím mám ve své zprávě největší problém. Já bych byl přivítal, kdybych získal nějaký většinový názor zda ty platby z prvního pilíře se převezmou do druhého pilíře bez spolufinancování těch ekologických aspektů a tak, aby nedocházelo ke směšování mezi prvním a druhým pilířem a aby vlastně byla dostatečná flexibilita, když to zůstane v tom prvním pilíři, protože to by zůstalo. to by znamenalo jednoletá opatření, méně flexibility, nové kontrolní systémy, to všechno už jsme měli ve druhém pilíři ale kdo eh, vlastně chce prosazovat bez spolufinancování, tak to by byl asi problém. Možná bychom vlastně se měli nad tímto zamyslet. Co se týká tržních opatření, tady jsme vyslechli připomínky o, Mer- o vztahech s Mercosurem. Dnes jsem se bylo rozhodnuto velkou většinou, že komise vlastně, vyzýváme komise, aby, aby pokračovala v těchto jednáních, čili tak tomu bylo v posledním období a, my se, a domníváme se, že bychom dále měli dosahovat dohod, ne pouze bilaterální dohody, a, ale jedna věc je mi jasná, mohu napsat krásnou zprávu, může ji výbor pro zemědělství odhlasovat, ale pokud tato, tato jednání měla všechno vlastně zničit, poškodit, tak tomu se nesmí stát, to musíme, tomu musíme společně zabránit. Co se týká cen a fluktuace cen, tak nenapadá mě žádný jiný systém, než vlastně ty systém množství, které musíme mít na e, skladě. Samozřejmě předcházet spekulacím, ale když nemohu nic nabídnout, 50 tisíc tun ropy na skladě, co, nebo 10 tisíc tun obilí, a nebo ke množství chleba, to vlastně si musíme dovolit v Evropě, protože tato množství tak jako tak se o tom hovořilo i u vepřového masa, co vlastně vedlo k po zvyšování cen, jaké, jsou, jaké to všechno znamená náklady pro daňové poplatníky. Tak to nemůžeme ponechat jen na zemědělcích, ale vlastně zde musí Evropa konat, aby se vlastně zabraňovalo tady těmto spekulacím když řekneme ano, teď vlastně ceny omezíme směrem nahoru nebo dolů, musíme mít k tomu skutečné tržní nástroje, abychom tohoto mohli docílit. Potom bych chtěl konstatovat ještě jednu věc, podpory pro zemědělství a děkuji všem, kteří se vyjádřili o tom směru Potřebujeme podpory pro naše spotřebitele, pro zajišťování bezpečného zásobování potravinami, pro, a když vlastně o jedno procento dají zemědělcům víc, tak by vlastně to mělo pozitivní důsledky. Toho si musíme, s tím musíme v Evropě také počítat. Co se týká posledního bodu, rozvoj venkova, cíle a priority, tak zde vlastně spol- hovořilo se o společném strategickém rámci. Zde jsou určité úlo- z úvahy, co je nutné. Je nutné zjednodušit postupy a používat ty peníze skutečně efektivně, aby se umožnil udržitelný rozvoj venkova já už vlastně se zabývám touto politikou mnoho let, mnoha opatř, mnoho opatření už vlastně je ve druhém pilíři, ale ta, ty peníze jak si protekly mezi prsty, aniž by to přineslo nějaké efektivní výsledky. Ty peníze musí být skutečně používány na to, aby se ten venkovský, eh, ty venkovské oblasti mohly rozvíjet. Toto všechno musíme zohledňovat a dále na tom pracovat. Já bych tedy řekl, asi to, že stejně tak, co řekl pan komisař Čiolo, má. Vyslechl jsem zde mnoho návrhů, ale jak říkám, ten čert vězí v těch detailech a musíme tedy právě se zaměřit ještě na ty detaily, jinak by to nebyla dobrá zpráva tak aby vlastně zemědělství bylo přidělena opět vyšší úroveň takže bych, já bych chtěl také říci směrem ke komisi, že tak, jak bylo zvoleno 27 komisařů, v každém to nemůže se dít to, že vlastně komise by se takže máme ještě před námi mnoho práce. Děkuji všem, kteří se účastnili této debaty. Zůstanu s vámi rád v kontaktu. 9. února se můj, moje zpráva dá na překlad a uvidíme, co z toho vznikne. Děkuji. Bene, grazie. Děkuji. Děkuji ještě jednou Alberte, děkuji všem. Připomínám vám, že příští schůze výboru se bude konat 1. února v 15 hodin. Děkuji všem odborníkům za to, že jste se vystavili této palbě otázek a těšíme se na shledanou příště. Ještě jednou děkuji všem.